Uh, um, Kolegové, prosím, posaďte se. Děkuji předem. Dobrý den, prosím, posaďte se. A dnes dopoledne máme práva spotřebitelů, to je první bod, ale protože včera jsme měli slyšení a potom rovnou začalo odpolední zasedání, tak pár formalit. Za prvé máme návrh zápisu z 2. 3. června, to máte ve svých složkách. A já navrhuji, abychom Eh, to udělali tak, že pokud máte nějaké připomínky k ním, tak prosím předložte do zítřka do poledne, pokud ne, tak budou od, bude ten zápis odsouhlasen. Za druhé připomínám, že v 10 hodin přesně začneme s hlasováním. Eh, máme zde eh, zprávu ještě pana Eh, Švába, eh, se kterou začneme, ale pokud ta diskuze ještě neskončí, tak přerušíme a budeme hlasovat a pak to dokončíme. A první bod ten při hlasování eh, je, je, je jsou, je tedy, je, jsou prováděcí opatření k obchodování s výrobky z tuleňů a e, takže e, já jsem také byl zpravodajem a e, já mm, bych chtěl tedy, abychom v 10 ještě se k tomu vrátili. Koordinátoři včera diskutovali o tomto návrhu za přítomnosti Evropské komise. To je všechno k formalitám a nyní budeme diskutovat o významné zprávě pana Švába a poté, aby se podíváme na kapitolu 4 a 7, my zde máme paní Gebhardt, stínovou zpravodajku, pana Rashforms pan a další, myslím, pan eh, paní Salvini, myslím také tady, takže stínoví by tu víceméně měli být. A já dám nejprve slovo panu Švabovi. Vím, eh, vím že eh, tato směrnice je tady krásně vysvětlena, ta architektura těch sloupců je nádherná, takže se těšíme o to více na vysvětlení. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád probral kapitoly 4, 5 a 6. Před čtyřmi týdny jsme probrali kapitoly 1, 2 a 3 a 2 a 3 byly sloučeny. Opět jsem se pokusil celé to uspořádat poněkud srozumitelněji, s méně, ale srozumitelnějšími hm, slajdy. Pokud tedy v této místnosti bude možné nějak stemnit, budeme moci začít. Možná, že na úvod bych mohl říct, že v uplynulých dvěma, dvou týdnech jsem obdržel několik komentářů a poznámek od kolegů, hlavně od stínových zpravodajů a ty jsem zařadil. Nyní vám je nyní představím. Jako základ tedy máme na úrovni právního základu Evropské unie osm směrnic o zprávech e, spotřebitelů. Vždycky se doslova dokola ptáme, e, proč se tyto směrnice jmenují o právech spotřebitele, jestli by do toho nemělo být zapojeno celé AKY. Ale ta řada směrnic, které jsou zde jmenovány, se týkají zcela specifických oblastí. A proto nemohly být zapojeny do toho AKI, ale ty čtyři směrnice, které komise předložila, které se objevují v této pilířové struktuře, jsou ty směrnice, které jsou pak slučovány. A na rozdíl od své první prezentaci musím říci, že všechny tyto směrnice jsou převáděny do té nové směrnice o právech spotřebitele. Proč to dělám? Protože paní Turmen právem poukazovala na tom, že právní soudržnost bude platná pouze pokud zapojíme všechny tady tyto směrnice a jinak by to nebylo konzistentní a za druhé bylo by také obzvláště eh, komplikované zapojit některé kapitoly do těch starých směrnic. Celé bychom to museli jinak přizpůsobit. To znamená, že všechny tyto směrnice předložené ke změně komisí se převádějí do nové směrnice, staré směrnice budou odpadat a tím máme takové zastřešující, takovou zastřešující legislativu pro návrhy komise. Takže v kapitole 1 máme oblast, do které jsou zahrnovány ty čtyři směrnice. Takže tam máme společnou definici se článkem A u té směrnici o financích a v kapitole 2 a 3 už víme, že budeme mít v budoucnu jenom kapitolu 2 a to je důležité, protože máme plnou harmonizaci v této oblasti. A potom on-premises contracts jsme vyňali z oblasti působnosti této směrnice, takže celá ta diskuse, která teď probíhá, eh, se zakládá na tom, že například ty supermarkety nepadají, nespadají do této směrnice. Takže všechno se zakládá na té cílené plné harmonizaci a proto některé věci byly vyňaty z této směrnice. Kapitola 2 a 3, které jsem představoval minule, tam už jsem poukazoval na ty oblasti plné a minimální harmonizace, takže proto je to červeno-zelené. Nově přidané jsou teď kapitoly 4 až 5, taky červeno-zelené a kapitola 6. A nyní k jednotlivostem. Kapitola 4 se týkala dřívější směrnice o spotřebním zboží. Pokusil jsem se zvolit nějakou střední cestu tím návrhem, který vám dnes eh, předkládám. Je to střední cesta, která se ale nepokouší slepě o kompromisy, ale pokouší se zvolit oblasti, které jsou pro nějakou shodu sjednocení. Proto je v kapitole 4 jsou v kapitole 4 všechna pravidla, která připadají v úvahu pro tu plnou harmonizaci. Jsou tady všechna tato témata zjedno, sjednocena. To je ta zelená. Všechny oblasti, které na základě těžkých diskuzí nemohly najít řešení v této oblasti, zůstaly na té minimální harmonizaci a to i v tomto znění textově, tak jak tomu bylo u těch starých směrnic. Proto v oblasti konformity a přechodu rizika přecházíme od minimální harmonizace do, ke sjednocení v oblasti transfer of risk – tomu dosud bylo tak, že téměř všechny členské státy jednotně uplatňovaly pravidla minimální harmonizace, takže například pokud vím v Itálii, tam byla výjimka, a to jen do té doby, než se odstranila nejasná situace. Takže přechod rizika, tam máme určité sjednocení, které už je dnes určitým standardem. Co se týče konformity, to je důležité pro přeshraniční obchod. Tam jsem se držel návrhu komise a poněkud malinko ho změnil. Takže to jsou dvě jediné oblasti, které spadají do kapitoly 4, které by měly být sjednoceny. Jinak v kapitole 4, hlavně v oblasti záruky, a důkazního břemene zůstáváme u té minimální harmonizace té bývalé směrnice a to vidíte dole v červené oblasti. Mezitím je oblast eh, dodávky. A vylepšení práv v této oblasti. Tyto obě oblasti jsou sice obě červené, ale zůstali jsme u minimální harmonizace, alespoň co se týče toho bodu dodávky. A co se týče dodávky, sjednocení se týká pouze dodávky. Vše, co nespadá do dodávky, to jsme nesjednocovali, takže v těchto případech budou mít členské státy zachovat si stávající pravidla. Uvedl jsem zde příklad execution force francouzského práva. V oblasti práv jsme ponechali text staré směrnice a u té staré směrnice došlo ke sjednocování pouze do té míry, že spotřebitelé musí mít výběr práv. Jak tato hierarchie práv bude vypadat, to rozhodnou členské státy a postupujeme jako u té dřívější směrnice. Takže ponechali jsme text té staré původní směrnice a jen jsme to doplnili o definici nové směrnice. Takže v kapitole 4 velmi dobře vidíte, že jde o nějakou střední cestu mezi zelenou oblastí toho sjednocování a červenou oblastí minimální harmonizace. Správné je, že i v oblasti minimální harmonizace Eh, zařazujeme rozsudek soudního doradce 6409 jako základ, kde Evropský soudní dvůr řekl, že v oblasti minimální harmonizace musí být uplatňována, pardon, jsou možná přísnější opatření členských států, ale tato opatření musí zajistit, že členský trh, pardon, vnitřní trh bude prospívat spotřebitelům a nebude docházet ke zkreslování trhu. To znamená, že členské státy si ponechají svá všechna práva, budou moci je změnit své zákony a pokud bude docházet ke změnám, budou muset myslet na tady to pravidlo. Myslím, že to je samozřejmost, co se týče vnitřního trhu, tak jako tak. No a nyní se dostáváme ke kapitole 5. Kapitola 5 na první pohled, pokud si vezmeme tu zelenou a červenou a budeme je chtít srovnat, opět ukazuje, že jsem zvolil nějakou střední cestu. Zásadní je ale ten nadpis. Je to totiž sada zakázaných klauzulí. Není to nějaké sjednocení černého seznamu. Znamená to, že členské státy si ponechají možnost dodávat na, ten, na tu černou listinu další podmínky, které jsou v jejich zemi zakázané ale Navrhli jsme celou řadu klauzulí do toho textu, které bychom chtěli sjednotit, takže je tam pět až šest formulací, které by měly být zakázány ve všech členských státech. Ale ten seznam je otevřený a členské státy mohou dodávat další, pokud to budou považovat za nutné. panovala zde určitá diskuze, objevila se kritika, že ten seznam by že ten seznam byl jednou už ukončen a uzavřen. Tak tomu nyní tedy není. Členské státy mají i v budoucnu eh, možnost přidávat tam další klauzule. Takže ten šedý seznam eh, znamená, že musí být neférová soutěž ještě prokazována, dokazována, ale na, to, na té šedé listině už nebude, nebudou moci být dělány další návrhy o tom, co bylo obsaženo v té staré směrnici. Takže zde nedochází k žádné změně. Je to víceméně jako v kapitole 4. Přejímáme to, co se objevilo už v té původní směrnici a co platilo v rámci minimální harmonizace ale i zde platí ten rozsudek, o kterém jsem hovořil už dříve, že tedy členské státy mají možnost přidávat nové a ponechávat své původní klauzule. Ale musí být eh, ve shodě s vnitřním trhem. A to je tedy ta materie kapitoly 5 a nyní se dostáváme ke kapitole 6. Tam hovoříme také o kapitole 4. To celé jsme jaksi sloučili, aby to zůstalo přehledné. Včera už jsme o tom hovořili. V kapitole 6 máme některé body ze směrnice o službách, které jsme převzali. Očekávám totiž, že proces diskuzí a evaluací peer review, který jsme zamýšleli v směrnici o službách, je velmi smysluplný proces, který pomůže i eh, na jiných místech při sjednocování vnitřního trhu. Prosíme členské státy stejně jako ve směrnici o službách, eh, aby zohlednili hlavně v kapitole 4 a vysvětlili svá národní pravidla a oznámili je Evropské komisi. Měřítkem pro smysluplnost těch národních ustanovení bude efektivita a užitek pro spotřebitele. A jde nám o konkrétní užitek pro spotřebitele. Takže efektivita v obchodním styku pro spotřebitele a dále také možnost prosazovat svá práva spotřebitelů, což je důležité při soudních procesech. Potřebujeme vytvořit regulatorní nástroj, kterým spotřebitelé budou moci prosazovat svá práva s co nejmenší námahou. Myslím si, že by členské státy eh, měli vstoupit do určitého procesu, který je druhým stupněm toho peer review. V tomto procesu budou vysvětlovat, proč eh, považují svou vlastní legislativu o, mnoho, o tolik lepší než legislativu sousedního státu. Myslím, že v této diskusi se objeví určitá transparentnost a pomůže nám to eh, vidět, co je důležité pro spotřebitele a nejen to, co je důležité pro členské státy a nebo pro všechny ostatní aktéry. Tak v kapitole 6 máme také možnost eh, poněkud více než dosud zapojit aktéry a svazy výrobců, pokud uvidí eh, zneužití práva spotřebitelů, aby to oznámili Evropské komise. Cílem je, aby komise ne v rámci komitologie, ale v rámci regulárního legislativního procesu například zařadila další zakázané eh, formulace klauzule. další věc, o tom už jsme také hovořili, vyzýváme komisi k tomu, aby na základě rozsudku, o kterém jsem hovořil, přiměla členské státy k určitému přizpůsobení národní legislativy a prověřila to přizpůsobení a také konformitu s se členským trhem Evropské unie. Budou muset také posoudit, jak se vyvíjí práva spotřebitelů na jedné eh, straně a na druhé straně um, ostatní práva ve vnitřním trhu. Kapitola 6 se tedy zabývá hlavně procesními otázkami a proto kapitola 1 a 6 jsou označeny žlutě, protože nemají nic společného s plnou harmonizací. Doufám, kolegyně a kolegové, že jsem vám tím poskytl přehled o tom, jaké návrhy bych rád přeložil. Jsem si vědom toho, že pro každý členský stát eh, bude existovat určitá potřeba změny na tom či onom místě. Eh, zcela spokojen nebude určitě s touto směrnicí nikdo, to už jsem pochopil, ale Máme zde návrhy, co bychom ještě mohli vylepšit. Tyto návrhy přicházejí ze všech stran a myslím si, že tato střední cesta se určitě eh, podařila, protože každý se musí něčeho vzdát a každý na konci něco získá. To by měl být také cíl naší práce. Proto jsem velmi napjatý a zvědavý na to, jaké jsou vaše komentáře, kde vy vidíte možnost zlepšení a už nyní se těším na další spolupráci. K harmonogramu vám mohu říci, že konsolidovaný text bude dnes eh, předkládán kompletně. Dále zde v parlamentu budeme mít eh, postup překladu a proto jsme vám ty dva sloupečky nemohli předložit hned. Německy tento text bude k dispozici dnes odpoledne, potom se to všechno bude předkládat a budeme mít k dispozici ten text se dvěma sloupečky, potom bude možné se hned orientovat v tom, co je v tom konsolidovaném textu co nejrychleji. To bude muset být všechno předloženo. Doufám, že se to podaří do příštího týdne. Tedy ještě jednou všechny dokumenty budeme mít dnes k dispozici. Tři měsíce si dáme čas na to, abychom vypracovávali pozměňovací návrhy. Na konci září bychom tedy měli být schopni diskutovat nad jednotlivými pozměňovacími návrhy. Jsem totiž toho názoru, že se té věci můžeme plně věnovat až tehdy, když budeme mít všechny jazykové mutace pozměňovacích návrhů. Neměli bychom tedy diskutovat pouze na základě mých návrhů o všech detailech. Za druhé si také myslím, že my jako Evropský parlament se v této eh, diskuzi můžeme objevit poněkud dis, eh, dynamičtěji diskuzi s radou a myslím, že na konci budeme schopni ten celý ten proces popostrčit dopředu. Myslím, že o obsahových změnách bychom tedy měli začít diskutovat na konci září. Těším se na to a děkuji za pozornost. Uh, well, thank you very much indeed. Um... Eh, um, Děkuji za eh, tuto eh, prezentaci, detailnější vysvětlení a já myslím, že ty slajdy hodně pomohly, protože to je docela komplikovaný návrh a budeme mít další diskuzi 12. července a to o obou těch kapitolách a uvidíme, jak to do sebe bude Eh, za sebe zapadat a eh, termín pro pozměňovací návrhy je 13. září a 29. září se tím budeme ještě jednou zabývat. Nyní dám slovo stínovým a jak jsem řekl, v 10 hodin eh, zastavíme diskuzi a mm, uvidíme, pokud to hlasování proběhne rychle, tak se k tomu ještě vrátíme. Nejprve za SND paní Evelyn Gebhardt, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Švábe, i vám za tuto prezentaci. Musím říci, že jsem úplně fascinovaná. Jsem prostě úplně perplex. Na každém zasedání nám někdo představí nějaký nový projekt, dostaneme nějaký nový přehled o tom, jak bychom se měli projektem zabývat novým způsobem. Nejdříve Eh, ten deštník se sektory, teď deštník bez sektoru, nejdříve to tedy byly jen ty sektory. Tak přece nemůžeme pracovat, to je velmi obtížné, pane Švábe. Opravdu jsem úplně vedle. Myslím, že způsob vaší práce je velmi netransparentní a také nevím, kde by ta práce měla skončit. V závěru svého projevu se k tomu ještě jednou dostanu. Nejdříve bych ráda zmínila několik obsahových bodů a potom se ještě jednou chopím toho celého kontextu, abych vyjádřila svou nespokojenost. Uvedu pouze několik příkladů. Měla bych jich mnohem víc, kterým bych se mohla věnovat, ale uvedu jen několik tak první příklad, ta výzva k možnostem, o, kter- o kterých jste hovořil článku 26 hovořil jste o tom, že členským státům zůstane možnost volby, aby došlo k minimální harmonizaci. To je pravda, ale pokud váš text srovnám s textem původní linie, tak je možnost volby členských států mnohem více omezená. Je omezena pouze na dvě možnosti, a sice vylepšení a ještě druhá možnost. A říká se, že ve Spojených státech mají tři možnosti, ale ta třetí je vlastně zrušena, takže to je zhoršení podmínek ve Velké Británii. Ve Velké Británii se totiž mohou vybrat, jestli dojde k opravě poškozeného zboží nebo jestli vrácení peněz dostane uh, zákazník a nebo dojde ke snížení ceny. A vy zůstáváte pouze u dvou možností, tedy možnost A a nebo možnost B. Snížení ceny. Tento bod vypadá, vypadává, je tedy vyškrtnut a to je zhoršení oproti té stávající směrnici. Druhý příklad, který vám uvedu, je následující. Je to zhoršení německého práva německých možností, co se týče těch smluv a smluvních podmínek, které mají být předepsány. Tam opravdu zhoršujete ten text Evropské komise, ve kterém se jasně říká, že příležitost pro čistě smluvní podmínky je zákazníkovi dána tím, že mu na přání budou vydány. Tohle tedy vyškrt, vyškrtáváte a tím vyškrtáváte tu možnost, že by si už předem mohl zákazník přečíst smluvní podmínky. A to můžeme interpretovat tak, že ta smlouva a tak dále a ty smluvní podmínky, to tam zkrátka nestojí úplně jasně. A ten třetí příklad, miskaše, francouzský příklad, který uvádíte, i zde necháváte otevřenou možnost i tedy připouštět miskaše. To se objevuje ve článku 28 A vy k tomu uvádíte nové podmínky, které se neobjevují v tomto francouzském právu. To znamená, že omezujete to francouzské právo a způsobujete také určitou obtíž definice nutné a nezbytně nutné. Takže toto slovo nezbytně se ve francouzském právu neobjevuje a proto je to omezení určité. To jsou tedy tři příklady, které vidím v tom textu. V tom textu se jedná tedy o zhoršení těch podmínek, i když se vlastně jedná o minimální harmonizaci, je to zhoršení té základní legislativy oproti tomu, co bylo v původním textu směrnice. A samozřejmě svou řečí těla to můžete popírat, ale opravdu to tak je. Četla jsem to velmi důkladně. To další, co bych k tomu ráda řekla, eh, se týká vaší tabulky nebo vaší prezentace. Je to kapitola 1, 2, 3 a nového přístupu, který jste zvolil. Zde mám velký problém. Tento problém je mnohem horší než to, o čem jsem hovořila nyní. Jde totiž o to, že kapitoly 1, 2 a 3 byly původně vystavěny na tom jiném modelu. Z původního textu bylo mnohé vyškrtnuto. Vy jste hovořil tehdy že, o tom, že nechcete žádnou plnou harmonizaci, že zůstaneme u minimální harmonizace u těch jednotlivých směrnicí. Nyní jste ale změnil celý postup, ale nepředstavil nám nový text pro kapitoly 1, 2 a 3. Znamená to tedy, že všechny oblasti, které dosud spadaly do oblasti minimální harmonizace, nejsou zahrnuty do toho návrhu, který jste nám předložil. Takže tyto oblasti už nespadají do oblasti minimální harmonizace. Členské státy teď vlastně by měli zavést horší legislativu oproti tomu, eh, co jsme dosud měli před sebou jako minimální harmonizaci a s tím nebudu nikdy souhlasit. Moje skupina nikdy, nikdy nepůjde touto cestou. Znamenalo by to totiž naprosté zhoršení, snížení práv spotřebitelů. Velmi dlouho jsem přemýšlela nad touto problematikou, bylo to totiž velmi těžké pochopit, co vlastně děláte, jakým způsobem pracujete a co je vlastně vaším cílem. A netransparentnost vašeho postupu, co to vlastně znamená. Myslím, že jste dnes odložil svou masku. Vám už vlastně nejde o ochranu spotřebitele, jde vám o snížení ochrany spotřebitele. Pokusil jste se to jaksi zakrýt tou netransparentností, neprůhledností, ale musím říci, takhle by to nešlo. Takhle s vámi moje skupina souhlasit nebude. Přišla jsem dnes a i v úterý, když jsme o tom hovořili na pracovní skupině, jsem svým kolegyním a kolegům říkala, že dnes budu jednat diplomaticky. Ale to jsem ještě neviděla váš text a hlavně tu dnešní prezentaci. Takže jsem kolegům slíbila, že budu diplomatická, ale tento slib jsem porušila. Za to se omlouvám u svých kolegyň a kolegů, ale myslím, že musíme hovořit jasnou řečí. Musíme vám také jasně dát najevo, do čeho s vámi půjdeme a do čeho už s vámi jít nemůžeme. A tímto směrem se ubrat nemůžeme. Proto udělám to, nad čím jsem přemýšlela už na začátku do pozměňovacích návrhů, které budu předkládat, zapojím jako základ text Evropské unie, tedy vezmu si to jako předlohu. Nebudu používat váš text. Myslím, že budeme mít tedy dvě různé filozofie, dva různé přístupy, o kterých budeme muset hlasovat. Ale to, co jsem se zde viděla za prezentaci. To je naprosto neprůhledné, naprosto není jasné, co z toho na konci bude. Moje skupina s tím tedy nemůže souhlasit a prosím, promiňte tu nediplomatičnost. Hmm, nemíním to přímo na vás, není to nic osobního, je to zkrátka politicky nepřípustné pro mě a pro mou skupinu. Je to neprý, neprůhledný způsob práce, se kterým nemůžeme souhlasit a proto nemůžeme jít s vámi stejnou cestou. Děkuji za eh, velice upřímné eh, připomínky. A jako předseda, jenom bych samozřejmě k tomu poznamenal, aspoň tak, jak já jsem pochopil zpravodaje, tak nyní Eh, dostaneme plně konsolidovaný text, který se bude zabývat celou směrnicí, hmm. což nám tedy umožní si propojit ty různé části textu. Hmm. A, mm, a o těch věcech budeme ještě diskutovat v červenci. Mně se zdá, že zpravodaj a stínoví zpravodajové by mohli se posadit eh, dohromady nad tím konsolidovaným textem a ušetřili bychom trochu času, kdyby si to mezi sebou vyříkali potom. A kdyby se vám to podařilo třeba ve Štrasburku ještě před zasedáním 12. to by nám pomohlo, abychom věděli tedy, jakým směrem se ubírat pan Rochefort. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Možná já budu více diplomat než Evelyn, ale asi to eh, není tak těžké. To chápete. Milí Andreasi, já si myslím, že některé kritiky Evelyn jsou opodstatněné, nicméně já to čtu tak, že vy chcete vylepšit text vůči tomu, co máme od komise. Neříkám, že mě to uspokojuje, ale já myslím, že nicméně je to zlepšení. Nejprve, abych se vrátil k té filozofii, protože o to tady jde. Vy jste vlastně trochu takový kouzelník. Vy se snažíte sladit, smířit ten požadavek maximální harmonizace a minimální harmonizace. To je rozkomplikované. Lze si říci, že eh, někde, když to bude uprostřed, tak mm, se minete cílem, ale to se potom těžko mm, vůbec dešifruje. Ale já myslím, že to je zajímavý krok. Já to říkám upřímně. Já si myslím, že i vzhledem ke všem potížím, eh, se kterými se Unie potýká teď, i vzhledem k finanční ekonomické krizi, tak ten fakt, že si řekneme možná, někdy je možné udělat si takovou vizi Evropy, která se snaží o konvergenci a zároveň o zachování některých národních předpisů, to není nezajímavé. Já neříkám, že se tím vyřeší všechny problémy, já říkám, že to není nezajímavé. A ano, vy eh, zde přicházíte s něčím, co není nové. A to je vlastně ta páteř celého toho návrhu. A to je, vy zhruba říkáte, členské státy eh, eh, budou muset prokázat ty výjimky, které budou aplikovat. O to jde. To je tedy eh, ten základní úhel pohledu vašeho textu. To znamená národní předpisy, zachování minimální harmonizace, proč ne, ale za podmínky, že zde to budou muset státy odůvodnit ty výjimky. A samozřejmě jde o to, aby ten návrh byl efektivní, aby k něčemu byl. A potom uvidíme, jak to bude fungovat, pokud skutečně to bude tedy bílá karta, kterou dostane komise a bude si moci dělat, co chce, tak to nepůjde. Je zde několik kritérií. Vy explicitně zmiňujete dvě a přidáváte třetí ještě teď v té ústní prezentaci Samozřejmě to eh, eh, je něco, co může podléhat potom dost komplikovanému výkladu. Za druhé, vy říkáte eh, tedy, že je třeba se uspůsobit obchodním praktikám. No, možná to možná v tom překladu by se mělo nějak vylepšit jazykově v různých jazykových mutacích. Vy to říkáte a dnes ráno jste řekl konvergence směrem ke zlepšení vnitřního trhu, ale vy to tak neříkáte v tom textu. Vy jste to řekl tady při té prezentaci. S tím souhlasím. Ale také říkáte potom to prokazování při těch soudních řízeních, ke kterým může dojít v, členským, v členských státech. A to je velký problém potom, jak hm, propojit ty různé úrovně práva. Já nejsem právník, ale na základě hm, mých zkušeností, když jsem obhajoval spotřebitele, tak já tady mám problém, na který narážím a to je třeba vyřešit. Jak to bude probíhat v případech, kdy z různých důvodů v různých členských státech soudy, hm, e, e, na soudy se spotřebitele neobrátili žalobou, proto protože buď nemohou, anebo to neumějí. Já si to vykládám dvojím způsobem. Můj první způsob výkladu je, že vy vlastně eh, to no, odmítáte, anebo mm, mm, ten eh, druhý můj výklad je, eh, že to, že nedošlo k soudnímu rozhodnutí, to není kritérium pro zákaz aplikace v daném státě. To je úplně nový nástroj, eh, který eh, zde my diskutujeme, ale jde o to, abychom poté uviděli, jak se to bude aplikovat a potom řekneme, eh, jakou cestou. Tady teď jde o rovnováhu. Ještě bych chtěl nicméně říci, že my, ALDE, my jsme tou vlastně skupinou nebo frakcí ve středu, středovou. A já bych také chtěl říci, že ve vašem návrhu mm, mm, dochází k určitému zlepšení pro spotřebitele. To nepopírám. Třeba ten fakt, že e, náhradní díly spadají do e, garancí nebo protože původně to bylo vyloučeno. Já myslím, že to je dobré, že tam dáváte. Dále vy tam jasně říkáte, že špatná instalace zboží znamená tedy nesplnění smlouvy, pokud ta smlouva pokrývá i tu montáž instalaci, nebo to, že eh, v případě, že eh, smlouva nebyla splněna, dávka nebyla splněna, že tam ten spotřebitel má možnosti zvolit si ten prostředek nápravy a dále. Já nedávno jsem byl na takové schůzi a tam jsme o tom mluvili. To znamená, vy zde eh, eh, říkáte, že někdy je třeba dělat rozdíl mezi tím eh, tedy konečným obchodníkem a celým tím dodavatelským řetězcem. A vy to dáváte do toho článku 25b a to je pozitivní pro vnitřní trh, že děláte tento rozdíl. Ale je zde několik otazníků. K článku 26. Ano, já souhlasím s tím, co řekla Evelyn, ale trochu bych to relativizoval. To znamená, vy nicméně zde zachováváte tu možnost e, e, ukončení smlouvy a vy to tam dáváte jako vlastně něco sekundárního. Není to primární řešení, ale je to sekundární řešení, až to druhé. Ale možná to znamená, že Eh, práv, jak v angličtině ten right to reject, eh, to je ten institut, o kterém Evelyn také hovořila, takže tam možná něco podobného mají i v Portugalsku. To bychom to tam měli dát do těch výjimek, které navrhují členské státy, tak jak vy to navrhujete. A to není něco, co ale můžeme generalizovat. Hm, to nemůžeme úplně generalizovat jako prostředek. To je prostředek navíc, tím se zlepšuje právo spotřebitele, ale vy to nenavrhujete. A asi je třeba, abychom o tom ještě diskutovali. Další věc. Třeba eh, ta dodatečná prodloužená lhůta v případě, že nebyl respektována lhůta pro dodávku. Tady se trochu snižuje právo spotřebitelů ve Francii, protože teorii, v teorii, když se to tak naplikuje, pokud není dodržena ta lhůta eh, pro eh, dodání, dodávku, dodání, tak je právo ukončit smlouvu. A potom vy zde ale navrhujete, že se ta lhůta může prodloužit dejme tomu, někdo to vidí třeba jako zlepšení. Ten, potom ten fakt, že spotřebitel v případě nesouladu se smlouvou může tedy použít ten prostředek a nechat se vrátit peníze od obchodníka, dobře, ale potom, jak je to za, za předpokladu, že ty náklady vynaložené budou přiměřené, ale kdy to bude? Bude to před opravou nebo to je třeba tam ještě upřesnit. Já nesouhlasím s jedním bodem, kde se vylučují ty individuálně vyjednané klauzule z pole působnosti článku 30, to jsou ty smluvní klauzule. Já si myslím, že je zde možné, že v některých případech ten spotřebitel třeba bude tím zneužit Protože pokud tam stačí doplnit jednu větu navíc do nějaké typové modelové smlouvy, vzorové smlouvy, a potom už to není vzorová smlouva, je to smlouva, kde si individuálně vyjednal nějaké ustanovení a potom mm, vlastně ta smlouva tím faktem vlastně e, uniká z té aplikace, tak já si myslím, že to je věc k diskuzi. Ale o tom ještě musíme hodně mluvit. Vy jste nám řekl, my tady máme tři měsíce na to, abychom našli kompromis. Já doufám, že se nám to podaří. My máme jeden velký cíl a to nezhoršit právo spotřebitele ve všech zemích. My víme, že nemůžeme přijet domů a říct si spotřebitelům, že zhoršujeme jejich spotřebitelská práva. To nejde. A závěrem taková sportovní metafora. A určitě eh, pochopíte, že já nebudu hovořit o fotbale vzhledem ke stávající situaci, i když eh, já tedy vím, že ten eh, zápas mezi Anglií a Německem bude důležité, ale teď z krasobruslení. V krasobruslení a vy jste velice dobrý bruslař, tak tam, tam jsou tedy volné jízdy a potom ty povinné. A takže u těch povinných, co uděláme? Tam se pokusíme e, dospět k té maximální harmonizaci. My si myslíme, že v některých věcech je to třeba a nejenom mm, mm, pro účely vnitřního trhu. A Potom máme zde ty volné jízdy a zde třeba společně se nám podaří eh, vypracovat něco originálního s tím, že na sebe vezmeme určité riziko, protože samozřejmě tam ty skoky to je rizikové, ale určitě, abychom dostali dobré známky na konci, tak se nám musí podařit eh, jak ty povinné jízdy, tak ty volné jízdy. Já doufám, že se nám to podaří. Uh, Děkuji vám, pane Rošvore, za váš velmi pragmatický přístup. Ehm, rozhodně my jsme vás, vám fandili při tom zápase a rozhodně jsme to sledovali s velkým zájmem. Ehm, pan Turner, a prosím, vážení kolegové, ehm, máme velmi málo času. Eh, buď té struční a zaměřte se na strukturální otázky, protože jistě si pan Šváb využije příležitosti eh, detailně odpovědět. Eh, tak nejprve dávám slovo vám tedy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za představení jeho zprávy. Nejdříve bych ráda řekla, že je to opravdu obsáhlý text, který nyní máme před sebou. Je to opravdu těžká práce. Pro zpravodaje a pro stínové zpravodaje to bude opravdu velká úloha probrat to článek za článkem, co budou křížové odkazy a tak dále. To bude opravdu těžká práce. Mám dnes jenom několik předběžných komentářů. Za prvé, vítám, že zazněla kritika té struktury, té architektury. Myslím, že to musíme společně probrat. Rovněž pochybuji o tom, eh, jaké postavení budou mít ty kapitoly 1, 2 a 3. Možná, že byste to celé měli ještě předělat, přepsat. Nejdříve jste chtěl zachovat stávající směrnici, ale já se ptám, co to budete přepisovat nebo jak budete postupovat? Jak to tedy bude vypadat? Samozřejmě se na to musíme podívat, že pokud nebudeme mít před sebou konsolidovaný text, musíme pracovat na určitých mezerách, co nám tam bude chybět. Eh, teď nás čekají prázdniny, takže vlastně nemáme tři měsíce na pozměňovací návrhy, ale ráda předložím pozměňovací návrhy, abychom mohli pokračovat v té obsahové diskuzi a i v té další diskuzi. Nejpozději 20. září musíme mít před sebou ten text, abychom mohli pokračovat v práci. To je tedy moje první poznámka. Druhá. Co se týče kapitol, které jste nám představil dnes, Dochází k určitému zlepšení, to už bylo řečeno. Pan Šváb sám řekl, že dochází k určitým zlepšením, ale já musím otevřeně říci, že se objevuje i zhoršení. Tato střední cesta, o které jste dnes hovořil, je poněkud zapeklitá. Jak bych to jen řekla? Je to tak, že v kapitole 4 je definice taková, že budeme požadovat plnou harmonizaci s výjimkami. To znamená, že máme takový výchozí bod jako minimum v těch prvních kapitolách, ale na konci najednou vidíme, že chceme úplné maximum. Na začátku každé kapitoly vlastně máme určitou definici toho, jakým způsobem budeme harmonizovat jaké články budou plně harmonizovány. Myslím, že tak bychom to tedy měli být, mít, tak by to bylo logické. Pokusím se říct si to rychle. Mám další věc. V další kapitole máme několik věcí, které teď už nechci opakovat, už byly řečeny. Ta dodatečná lhůta sedm dní, dobře, to myslím, že to spotřebiteli nějak moc neprospěje. Myslím, že to je lhůta, během které také nemohu odstoupit od smlouvy. Myslím, že bychom si měli rozmyslet, co opravdu prospěje, prospěje spotřebiteli, jestli těch sedm dní mu opravdu prospěje, já si to nemyslím. A článek 24, tam jde o plnou harmonizaci. Myslím, že tam bychom se měli nad tím ještě zamyslet, protože to zasahuje do národních legislativ. Jestli tedy zboží souhlasí s kupní smlouvou. Myslím, že zde by nemělo docházet k plné harmonizaci, mohlo by to vést potížím. Článek 26, jak už bylo řečeno, o tom hovořila už Evelyn a další. Myslím, že je docela sympatické, když říkáme, že členské státy mohou zařadit několik dodatečných ustanovení pokud to bude proportioned and defective, jak je to v textu. Ale kdo o tom vlastně bude rozhodovat? Budeme mít nějaký screening? Bude to někdo prověřovat? Jaká budou kritéria o to, jestli je to Poměru, Kdo zkrátka bude rozhodovat, jestli dostatečně zohledňujeme spotřebitele? Dokážu si představit, že tam bude docházet k nerovnováze a že v členských státech se objeví právníci, kteří to celé spochybní. Spochybní to proto, že to nebude jasné. To je tedy určitá obava, kterou mám. No a to stejné platí pro článek 28. Neustále zde máme tu formulaci, o které hovořil pan Rochefort. Myslím, že to právě vytváří určitou nejistotu. Myslím, že bych si to měl vyjasnit zpravodaj se stínovým zpravodají. Dále kapitola 5, článek 30. Zde omezujete rozsah působnosti na to, že se směrnice bude týkat jen standardních smluv. Musíme si rozmyslet, jestli je to dobré ustanovení. Možná, že by do toho měly spadat i individuální smlouvy. Myslím, že bychom se měli setkat na té úrovni, kterou navrhoval pan Harbour. Myslím, že to je nutné předtím, než vypracujeme nový text. Je skvělé, že jste se tomu věnoval, ale my jako stínoví zpravodajové není také potřebujeme čas pro to, abychom mohli odvést svou práci. Do 20. září potřebujeme tu konečnou verzi, abychom mohli nadále pracovat. Máme před sebou ještě hromadu práce, to je nutné říci. A myslím, že bychom to neměli protahovat. Nyní vypracujeme pozměňovací návrhy a potom můžeme pokračovat. Možná já bych mohl učinit pár obecných poznámek, protože tady náš stínový jako předseda je učiním. Mně se zdá, že když se podívám na originální dokument pana Švába, který jsme měli, ale někteří z vás možná si ho schovali, mají ho. A mm, podle mě to bylo jasnější. A ten způsob eh, prezentace dnes, to byla taková monumentální vize toho návrhu a možná to je trochu matoucí. Myslím si, že o co tady jde, Eh, mít cíl tedy plnou, plné harmonizace a proto máme kapitoly 3 a 4 eh, a selektivní harmonizace eh, potom a potom některé nové myšlenky v kapitole 6 o tom třeba, jak komise a členské státy budou spolupracovat v tomto kontextu, protože v podstatě se to přesunulo od plné harmonizace až k takovému smíšenému návrhu nebo smíšené harmonizaci. A já myslím, že tady musíme mít velkou představu představivost, co to je ta peer review. A eh, my eh, chceme přejít tedy k vyšší úrovni harmonizace. A paní Turen, to, co říká, má pravdu. Asi by bylo užitečné, abyste se mm, vy se zpravodajem dohodli na nějakých klíčových podmínkách. Je zřejmé, jako předsedovi mě je zřejmé, že eh, asi většina členů ve výboru tedy nechce tedy mít takovou sníženou harmonizaci a nechtějí tedy znevýhodňovat spotřebitele. S tím eh, souhlasí všechny frakce a teď to tam musíme nějak zajistit. Také si myslím, že je rozumné se pokusit o hm, harmonizaci tam, kde to jde. Eh, trochu mě zneklidnila vaše analýza eh, tedy těch černých a těch šedých eh, klauzulí a mm, mm, nám se podařilo již mít tedy harmonizovaný seznam těch zakázaných obchodních praktik, to je ten černý seznam. A co je matoucí? Teď budeme mít takový černý seznam, na kterém se dohodneme a ty klauzule v jednom státě budou na černém seznamu a v jiném na šedém seznamu a možná zase zase naopak to, co bude někde na šedém seznamu, jinde bude na černém. A já nevím, zdali to je nějaký racionální přístup. Zdá se mi, že pokud bychom měli takovýto přístup k těmto seznamům, tak aspoň bychom měli mít nějaké jasně harmonizované ty klauzule, tedy zakázané praktiky na tom černém seznamu, na tom by se měly státy dohodnout, aby eh, ty hospodářské subjekty, které budou aplikovat toto na své smlouvy, tak aby věděli, o co jde. A já tedy bych navrhoval, že pokud byste se sešli, tedy zpravodajové, tedy stínoví zpravodajové, byste se setkali někdy do 12. července, kdy opět to budeme mít na programu, tak 12. července se eh, pokusíme tedy se eh, zaměřit eh, na eh, to vytvořit si soubor strategických cílů a potom mm, budete mít čas na pozměňovací návrhy a mm, a všichni stínoví, kdyby se na tom dohodli, tak to by znamenalo pokrok. A doufejme, že paní Gebhardt do té doby bude schopna podpořit tento přístup a bude mít možnost se tím zabývat a poté se až dáme do detailů. Já nechci abychom, to říkám jako předseda, abychom se dostali do postavení, kdy zde bude velká názorová neschoda vůbec ohledně té struktury, té neschoda mezi Stínovými a panem Spravodajem eh, vůbec předtím, než se budeme dohadovat o detailech, ale pan Rošford teď mě nepo, neposlouchá, je to důležité. Takže pokusíme se v těch 14 dnech se dohodnout na základní struktuře návrhu, dohodnout se na tom, jak ty zásadní elementy do sebe zapadají. A já bych použil tedy tuto tabulku na to. A potom budeme mít jasný základ a snad nás to dovede k dobrému výsledku. Samozřejmě tady bude hodně pozměňovacích návrhů, protože zde budou neschody. Ale musíme se dohodnout aspoň na té minimální úrovni harmonizace. A já bych rád, abyste se na to podívali strategicky, abyste nám to předložili takto 12. července a to bude základ pro další diskuzi, to bude rozumné. Dobře, a máme tři minuty teď ještě. Pan Transfelidis. Můžete se stručně vyjádřit, pokud to bude nutné, anebo potom až po hlasování. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu velmi stručný. Pokud jde o kapitoly 4 a 5 a navrhované pozměňovací návrhy, mohu říci, že došlo k pokroku z hlediska plné harmonizace. Byla zavedena některá ustanovení, která umožní členským státům dosáhnout vyšší úrovně ochrany. A také chci zdůraznit, že ve směrnici se musíme držet svého a nemůžeme toho tolik vzdávat vůči komisi a radě 22 co se, k 22, co se týče návrat eh, tu zboží, vrácení zboží, tak eh, nevím, zda by to pomohlo spotřebiteli nebo obchodníkovi. Spotřebitel by měl mít eh, nárok na okamžitou náhradu, pokud má neuspokojivý výrobek. K 26 se změny, které tam byly zavedeny, jsou v pořádku a text je tím jasnější, ale 4.5a, eh, který omezuje právo spotřebitelů eh, zamítnout eh, prodej, to si myslím, že vyvolává otázky, protože kdo definuje, zda ta absence schody je zásadní nebo nezásadní. K 28 možnost členských států protáhnout záruky eh, nad úroveň těch dvou let, to je velice důležité, ale eh, zpravodaj tam vypustil tu možnost, eh, že po záruka se neprodlužuje, pokud se zboží vrací. A dále minimální harmonizace se zaměřuje Ehm, já si myslím, že ten černý seznam nevyřeší celou tu záležitost. Děkuji vám, říká předseda a dám slovo eh, zpravodajice eh, z právního výboru, paní Volis. Děkuji. A děkuji za pozvání na zasedání vašeho výboru. Jsem vděčná panu Švábovi za veškerou pilnou práci, kterou udělal z hlediska našeho výboru, když se budeme muset zaměřovat na eh, celkový obraz eh, zavedení eh, těchto novinek. Musím říci, že je velice obtížné se takto na místě vyjádřit, ale na úvod mohu říci, že pokud se chceme dostat tam, kam se dostat opravdu chceme, tak eh, bychom měli začít úplně jinak, protože celá ta věc eh, začala být tak komplikovaná. V tom smyslu souhlasím s vámi, pane předsedo, pokud nedojdeme ke schodě z hlediska struktury, tak bude téměř nemožné najít nějakou cestu. Ehm, eh, za náš výbor mohu říct Tolik ještě dnes se účastním zasedání expertní skupiny eh, věnované smluvnímu právu, která zasedá tady v Bruselu a eh, odborníci na toto téma by řekli, že do textu musíme zakomponovat vyšší úroveň ochrany toho slabšího, eh, vyšší úroveň ochrany spotřebitele a tak dále, jinak to nebude voleno jako nástroj volby. A e, ono je to téměř snažší, než vůbec, když naslouchám diskusi, která padla, zazněla tady. A jenom poslední návrh. Několik řečníků tady zmiňovalo e, právo odmítnout, e, co je v Británii nebo right to reject, to je, kde se citovaly také příklady eh, francouzské a německé. A v tomto smyslu by bylo užitečné, kdybychom mohli mít Eh, tedy eh, seznam těch otázek, které jsou vyřešeny nebo nejsou vyřešeny a od toho seznamu bychom se mohli odpíchnout a jakmile budeme vyřeše, mít vyřešené ty složité aspekty, tak můžeme postupovat dál podle běžného přístupu. No může to být dlouhý seznam, ano samozřejmě, ale vyřešit se to musí, buď tak či onak. Uh, Děkuji, Daně Wallis. My už jsme takový přehled měli v předchozím funkčním období. My jsme žádali DG Sanko, aby takový seznam vytvořilo. V tom seznamu jsou ošetřeny ty body, o které žádáte, a také společný referenční rámec. To najdeme také v té základní struktuře domu eh, pana Švába. To bylo někde na úrovni komína v tom domku, jak jste znázornit. A pokud jsou tam některé strukturální prvky, to musíme vyřešit, ale bohužel mě zpravodaj neposlouchá. Eh, Posloucháte mě? A já jsem se jenom vyjadřoval k tomu společnému referenčnímu rámci, který jste zahrnul do své struktury domu, Ehm, a možná by to mělo být v kapitole 6. A nyní bych rád přešel k hlasování. A ještě než přejdeme k věcnému hlasování o e, dvou zprávách, které před sebou máme, rád bych nejprve ehm, přednesl důležitý bod, žádám o klid, důležitý bod jednání koordinátorů, je to velice důležitá věc. Jak asi víte, žádám vás o klid v sále. Please. Um, the committee is responsible under the comitology terms, uh, under... Um... Podle pravidel komitologie um, ke všem návrhům, na kterých jsme pracovali, tento výbor odpovídá za vytvoření eh, koordinačních opatření. My jsme měli tuto záležitost nejprve podrobně projednat mezi koordinátory, abychom eh, zjistili, zjistili, komise přesáhla své provádějící pravomoci, že návrh není kompatibilní se, s účelem nebo obsahem základního návrhu, a nebo zda navrhované opatření nerespektuje cíle subsidiarity nebo uměrnosti. A my jsme podrobně s komisí včera jednali o tom, eh, zda prováděcí eh, nařízení v prodeji tuleních výrobků bude v tomto smyslu upraveno. Víme také, že zpravodajka paní Volis je do toho zaangažována. My jsme dostali sdělení 19. května a technicky máme až do 19. srpna čas, abychom se, e, si to prostudovali. Ale to nařízení má vstoupit už 20. srpna e, do, v platnost, tedy za pouhé dva měsíce. Musíme to tedy schválit v každém případě předčasně. A s komisí jsme eh, s koordinátory diskutovali o podrobnostech a koordinátoři hlasovali s tím, že se jeden zdržel, že nebudeme proti tomu prováděcímu opatřenímu a že budeme eh, se zasazovat za co nejčasnější přijetí a eh, když a tak až 28. vstoupí v platnost plné opatření o obchodu s tulenými výrobky, budou k dispozici také prováděcí předpisy a to je velice důležité. A v tomto smyslu, co vám dám k hlasování, ještě chci umožnit předtím paní Volis, která byla zpravodajkou k této směrnici, protože ona eh, ten obsah nařízení zná lépe než kdo jiný. Dejano Volis, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo předsedo. Já myslím, že upřímně řečeno, všichni jsme se s tím obeznámili minulé pondělí eh, byla tato záležitost velmi důkladně a dohloubky projednána všemi skupinami a výsledkem je ten konečný text, ten je velmi komplikovaný eh, a eh, skutečně je tam nutná velice opatrná implementace, aby určité strany stále mohly eh, chránit svá společenství, ale zároveň možnosti obživy, ale tam, kde bude obchodování čistě komerční, tak abychom mu zabránili, abychom zabránili tomu, aby se tyto výrobky dostávaly na evropský trh. To znamená, my jsme komisi tedy předložili nesmírně těžké těžký úkol z hlediska nastavení těch prováděcích předpisů. Kdo z vás s námi jednali včera, byste asi slyšeli, jak se to komise snažila vyřešit a odkud hledala inspiraci z hlediska podobných právních úprav a také byste slyšeli o tom, jak komise sestavila podrobnou zprávu zcela nezávisle k tomu, aby zhodnotila to prováděcí opatření. Myslím, že komise odvedla velmi vyváženou práci, postupovala velmi obezřetně a také si myslím, pane předsedo, na základě toho, co jste tady zmínil, že eh, Eh, to, eh, bychom eh, byli ve velmi obtížné situaci, pokud bychom se snažili zamítnout ta provádějící opatření i z hlediska vstupu v platnost, tak jak si to parlament přál. Má to vstoupit v platnost velmi brzy, již v srpnu a od toho bychom se odchýlili a myslím si, že nejlepší cesta, jak dostat k tomu, o co nás žádají evropští občané a další, aby tedy tato právní úprava vstoupila v platnost co nejdřív i z hlediska komise. Komise by nám měla podat zprávu až příští rok 2011. V tomto smyslu jsme krytí a nejlepší cesta je zajistit, aby to začalo fungovat co nejdříve. To je také nejvhodnější postup a proto bych ráda, aby kolegové hlasovali pro. Já jsem neplánoval dlouhou diskusi, ale paní Gepard by se ráda přihlásila, prosím. Já, eh, Děkuji. Protože ve své skupině doporučuji se zdržet. Ráda bych vysvětlila, proč to své skupině doporučuji, aby všichni věděli, o co tady jde. Včera večer na zasedání koordinátorů jsem se rovněž držela to, ten celý postup, ten celý proces mi prostě není jasný. Já jednoduše nechápu, proč v prováděcích opatřeních je zohledňován text nařízení v změněné jazykové podobě a určité pojmy, jako například non-profit, jsou vynechány. Mně to zkrátka není úplně jasné, proč k tomuto postupu dochází. Nehlasovala jsem proti, protože Evropská komise na otázku předsedy jasně odpověděla. Otázka byla následující. V původním textu nařízení ve článku 3 se objevuje jasná formulace, tato formulace platí jako základ při těch prováděcích opatřeních komise. Na to řekla, ano, v každém případě tomu tak je. To je tady důvod, proč říkám dobře, nezamítneme tato prováděcí ustanovení, ale neustále u mě panuje ta eh, nejistota, proč je zvolena jiná formulace, než v té eh, samotné směrnici, takže proto doporučuji své skupině, aby se zdržela. Vážení kolegové, já jsem nechtěl nějakou zásadní debatu, ale pokud je o ní zájem, budeme si ji muset zorganizovat dnes odpoledne, protože teď musíme hlasovat, protože je tady paní Rune, paní Rojtova a další. Ehm, a musím říci, že koordinátoři vám sdělili svá doporučení a zdá se, že nechcete ta doporučení přijmout bez rozpravy. Eh, a důvod, proč o to musíme rozhodnout dnes, je načasování. Vím, že se to dostalo k nám až příliš pozdě, ale paní Volis nám řekla, že je zásadní, abychom o tom jednali dnes. Sekretariát vám tedy zpřístupní veškeré dokumenty eh, a budeme o tom muset diskutovat ještě v 16.30 plném složení výboru. Ona je to totiž jediná možnost, abychom si to důkladně projednali. Pokud nechcete souhlasit s tím, že bychom o tom hlasovali nyní bez jakékoliv další diskuse, eh, ale mám pocit, že si přejete důkladnější diskusi eh, a nastavíme to tedy tak, že o tom budeme jednat v 16.30. Podrobné informace najdete na webových stránkách, stejně jako text a po té rozpravě bude následovat hlasování. Je tedy důležité, abyste se dostavili dnes odpoledne v 16.30. Souhlasíte? Tak to jsme rozhodli, prosím. V kolik hodin se bude hlasovat podle toho, jak dlouho bude trvat rozprava. E, to nemohu odhadnout. Pokud chcete hlasovat, budete muset přijít už na diskusi v 16.30. Je mi líto, ale bylo by možné, aby byla přítomna také komise, aby přednesla vysvětlení, tak jak to vysvětlili včera. Samozřejmě eh, přizveme také zástupce komise a doufáme, že přijdou. Kristian, já doporučuji, abychom hlasovali nyní. Zkusíme zjistit, zda to eh, schválí většina. Musím něco říci. Myslím si totiž, že to vedení tady té schůze není prostě dobré. Pane Harbre, docela dobře víte, že zpravodajka byla v menšině při hlasování a její názor nebyl potvrzen výborem. Proto si myslím, že by všichni zpravodajové měli dostat příležitost o tom ještě hovořit a možná, že jsme mohli zkrátit čas pro všechny řečníky, ale zpravodajka nemůže mluvit samotná za celý výbor. Promiňte, je mi to líto, ale není to správný postup. Ne, já si nemyslím, že zpravodajka již hovořila. Já jsem jenom požádala její názor, protože byla bývalou zpravodajkou. Proto samozřejmě musím zajistit, aby rozhodlo to stávající složení výboru, ale v každém případě eh, jsem ochoten také dát hlasovat o tom, zda hlasovat nyní, ale raději bych eh, zajistil, aby všichni měli příležitost o tom diskutovat proto doporučuji to přesunout na odpoledne a považuji takový postup za lepší. Pane předsedo, my máme ten problém, že dnes poledne už nebudeme zkrátka všichni přítomni, takže pokud nemůžeme hlasovat nyní, rád bych to odsunul na červenec, protože dnes už nebudeme přítomní. Možná, že eh, to nepůjde, ale bylo by to obtížné. Eh, problém, kdybychom to přesunuli na červenec, by byl v tom, že nám už nezbývá čas a to není moje chyba, protože my jsme ty podklady dostali až nyní a toto je první a poslední příležitost o tom diskutovat. Proto musíme diskutovat dnes odpoledne. A právě proto na základě diskuse s koordinátory o tom hovořím nyní a já myslím, že žádnou alternativu k tomu prostě nemáme. To je vše, co k tomu mohu říci. Zdá se tedy, že budeme muset tu diskusi vést v 16.30 dnes odpoledne a důležité je, abyste se dostavili, abyste mohli o návrhu hlasovat. Pan Arias? Pane předsedo, já si nemohu změnit plány, protože letím do Španělska. Já bych rád, aby se hlasovalo jindy. Sice, aby třeba diskuze se mm, konala dnes, ale abychom hlasovali jindy, abychom tady všichni mohli být. Uh, Problém je, ano, prosím, Kristě. Vážený pane předsedo, já jsem uh, já bych formálně navrhl, zda získám většinu. Eh, eh, buď budem hlasovat teď, anebo eh, tedy až později a je to demokratický postup. Pokud všichni koordinátoři by přišli ke slovu rychle, každá skupina by dostala minutu nebo minutu a půl, aby mohla vysvětlit svou pozici, už bychom nyní dávno byli u toho hlasování. Nechápu, proč postupujeme takhle. Dobře, eh, pokud je to alternativa, tak eh, s vámi mohu souhlasit, pokud chtějí koordinátoři vysvětlit svá stanovisko. Paní Gepard už vysvětlila, paní Jurile. Eh. Budu velmi stručná. Já doporučuji své skupině hlasovat pro z následujícího důvodu. Sice zde máme nebezpečí, a náznaky toho, že budou obcházeny ty zákazy. A myslím si, že i to non-commercial by bylo správné. A komise nám vysvětlila dva body, které mě přesvědčily. Tak ten první bod, eh, a proč jsem taky doporučila své skupině hlasovat pro, je, že stávající právní text, ten základ právní, že ten zůstane zachován. A druhý bod, že 12 srpna bychom měli konečně začít s implementací, nebo budeme na podzim ve stejné situaci. V Kanadě začíná tak on, ten jakt a proto bychom byli pod časovým tlakem. Měli bychom souhlasit a v roce 2011 dostaneme zprávu komise předloženou. Děkuji. Pane Švábe, chcete se vyjádřit za svou skupinu? Můžete nám tedy říci, jaké je vaše stanovisko? Já se jenom připojuji k postoji paní Rujle. Pan Bezon? Vážený pane předsedo, my jsme o tom diskutovali včera večer a vím, že je to citlivá otázka, ale také vím o tom, že dostáváme e-maily od různých ekologických organizací, organizací na ochranu zvířat a tak dále. Ale myslím, že tady nejde o to znovu otevřít diskusy, co se týče eh, obchodu s z původních populací, protože o tom už parlament rozhodl. Naším cílem je pouze zjistit, zda původní nařízení je správně prováděno tím novým nařízením a pokud máme správné motivy, eh, Diana Wallis nám to včera dobře vysvětlila a eh, máme skutečně eh, odůvodnění zamítnout tento návrh Evropské komise a také dalším argumentem je vstup v platnost tohoto nařízení, což je v srpnu. My toho moc nevyřešíme, když budeme teď proti, proto si myslím, že bychom měli nyní postoupit k hlasování a e, souhlasit s návrhem Evropské komise. A teď jsme e, slyšeli od všech koordinátorů, e, nyní jsme si vyslechli názory všech koordinátorů, budeme tedy postupovat směrem k hlasování. Souhlasíme s návrhem nebýt proti prováděcímu opatření. kdo kde proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhý bod. E, souhlasí výbor se skutečností, že musíme požádat konferenci předsedů o včasné schválení, tak aby e, se to schválilo ještě předtím, než směrnice, je pro, je proti, schváleno. Děkuji a pokud si přejete podrobnosti, eh, dáme vám to vědět a dám, podíváme se na další hlasování. Použijeme elektronické hlasování, protože nás čeká poměrně hodně hlasování. Podíváme se na jednotlivá čísla. Hlasování pro EPP. Mohou eh, zástupci EPP všichni hlasovat. Končíme. Kolik jich tu máme? 12. 14. Hlasování pro PPP je, EPP je zahá, zahájeno. Máme tady přesně 14, 15. Prosím tedy, aby tady někdo nehlasoval, pan Karas ještě někdo z EPP, kdo by chtěl hlasovat? Nemohl? Eh, v pořádku? Tak. Kdo je pro z EPP? Prosím, hlasujte. Jenom abychom to zkontrolovali. Teď, nám je, teď nás je 15. prosím, aby jeden člen nehlasoval. Tak, toto hlasování můžeme uzavřít a nyní zde, kdo je pro? Osm. A myslím, že zbytek bude v pořádku. Máme čtyři liberály a tak dále. Tak je to v pořádku můžeme. Pan Čakovsky a jeho zpráva o EHP e Švýcarsko. Prosím, chcete se ještě před hlasováním k tomu vyjádřit? Jenom bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli se zprávou, především sekretariátu, mému politickému klubu, poradcům a všem stínovým, kteří také pracovali na tom, aby dnes byla zpráva připravena. Děkuji, dobře. Takže odstavec 7 hlasujeme. Odstavec 7, pozměňovací návrh 1, pana Krojcmana, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 2, pan Krojcman, pro? Proti? Přijato. Odstavec 10 ústním, s ústním pozměňovacím návrhem, který jste obdrželi. Je to návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec TA je nový, 10A, pardon, je nový a pan mm, Traškovský, pan Karas, je to tedy návrh s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijato. A nyní odpadá návrh 3, odstavec 10b, opět s ústním návrhem kdo je pro? Proti? Přijato. A návrh čtyři, který jsem předložil já, pro? Proti? Přijato. Odstavec 12a. Pozměňovací návrh 5. Eh, kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka odpada. 6. Pana Krojcmana pro? Proti? zdržel se přijato. Návrh 7 pana Krojcmana pro, proti, přijato také. 8 eh, s ústním návrhem pana Krojcmana, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 9 pana Krojcmana, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 10 s ústním návrhem pana Traškovského, kdo je pro, proti, přijato a návrh 10 odpadá, tímto návrh 11 pana Třaskovského, kdo je pro, proti, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, a to elektronicky, tak abychom měli o tom záznam, takže hlasujeme o kone- celém návrhu. Konec hlasování. Přijato 32 hlasů pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřejeme, pane Třaskovský, k vykonané práci. Uh, Nyní se dostáváme ke zprávě pana Ariase. Eh, pro, eh, týká se vnitřního trhu pro elektronický obchod. Chcete k tomu něco říci, pane Ariasi? Děkuji, pane předsedo. Jenom jsem chtěl poděkovat politickým klubům za spolupráci při procesu přípravy návrhu zprávy. Tato zpráva mm, obsahuje mm, celou řadu kompromisů, kterých jsme dosáhli, takže děkuji stínovým, sekretariátu výboru a samozřejmě mm, všem poradcům. Jsme frakce. Děkuji. Dobře. A, takže budeme hlasovat. Děkuji zpravodaji. Návrh 49 k odstavci 1a nový. Pro, proti, přijato. 50 a 56 to jsou identické návrhy pro, proti, přijato. Návrh 51, Luis Grech pro, proti, přijato. Návrh 52, pana Kellyho, odstavec 2 pro, proti, přijato. Návrh 53, paní McClarkin pro, proti, přijato. 54, pana de Jong pro, proti, přijato. Návrh 59 eh, řady kolegů pro, proti, přijato. A dostáváme se k návrhu 55, eh, pan Lockhart pro, proti, přijato. Návrh 58, pan de Jong pro, proti, zamítnuto. Návrh 57 pana Korea de Campos pro, proti, přijato. Nyní máme kompromisní návrh. Jedna, kdo je pro, proti, tento kompromis přijat. A to znamená, že 61 a 63 odpadají a dostáváme se 66. Nyní pan Rochefort, 66. Ne, 62. Aha, to nebylo v kompromisu. Takže kdo je pro 62 pana De Jonga? Proti. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k 66 pana Rochefora. Ne. Aha. Aha. Ne, 65 také nebylo v kompromisu. Paní Turenen, kdo je pro? Proti zamítnuto. Dobře. A nyní návrh 66 pana Rošvora, eh, a to po částech. První část návrhu 66 pro. Já myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o první části 66. elektronicky. Konec hlasování. Přijato. Druhá část pana e, Rošfora, návrh 66. Já myslím, že by to mělo být elektronicky. Elektronicky i o druhé části. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato. 22 hlasů pro ke 12. A dostáváme se k návrhu 68 pana Švába. Hlasujeme nyní o návrhu 68. Kole elektronicky. Konec hlasování. Přijato 17 k 15. Nyní se dostáváme k návrhu 67. Ne. Ne, ne. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Přijato. Ehm, výbor ITRE Návrh 13 pro, pardon, odstavec 13 pro, proti přijato. ITRE 14 pro, proti přijato. ITRE 30 pro, proti přijato. A nyní odstavec 6, návrh 70, kdo je pro, proti přijato. Návrh 71, kdo je pro, proti přijato. Výbor Jury, odstavec 11 pro, proti, přijato. Jury 12 pro, proti, přijato. 72, 73 jsou totožné, kdo je pro, proti, přijato. Mm, ITRE 6 pro, proti, přijato. Návrh 76, paní Korhola, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Návrh 74, Hans-Peter Mayer, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 75 nebudeme hlasovat, to je jazyková úprava. Jury odstavec 1 pro, proti, přijato. ITR 17 pro, proti, přijato. Návrh 77 pana Karla de Campos pro, proti, přijato. Návrh 78 zpravodaje pro, proti, přijato. E, Jury, odstavec 2 pro, proti, přijato. Odstavec 15, Jury, pro, proti, přijato. Odstavec 3, ITRE, pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 2. Kdo je pro? Proti? přejato. Takže nyní mm, přímo jdeme k odstavci 2 i 3. Pro, proti, přijato. A nyní Jury 13 jako doplněk. Kdo je pro, proti, přijato. Nyní odstavec 8a, eh, který je nový. To jsou návrhy 84, 85, 98. Kdo je pro, proti, přijato. ITRE 15 pro, proti, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže se dostáváme nyní k návrhu 86. Kdo je pro? To je doplnění. Hlasujeme o návrhu 86. Konec hlasování. Přijato 21 hlasů ke 13. Proti. ITRE odstavec 31 pro, proti, přijato, návrh 90 mm, stažen, 91 paní Turunen pro, proti, přijato, návrh 92, kdo je pro, proti, přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, přijato. A takže se dostáváme nyní k návrhu Uh, so we go now to... Se dostáváme eh, Jury 16 a ITRE 4 doplnění pro, proti, přejato. Návrh 101 eh, pro, proti, aha, budeme hlasovat elektronicky o 101. Hlasujte elektronicky o 101. Konec hlasování. Přijato 22 hlasů ku 12. A návrh 102. Hlasujeme elektronicky o 102. Konec hlasování o 102. Konec hlasování. Přijato 18 ku 15. Návrh 99 pana De Jong. Pro? Proti? Přijato. Návrh 100 pana Kolicmana. Pro? proti, přijato. 103 pana Grecha pro, proti, přijato. Kompromisní návrh číslo 5 k odstavci 11 pro, proti, přijato. A takže se nyní dostáváme k návrhu 110 pana De Jonga, což je doplnění, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 113 pana Kelly pro, proti, Přijato. Návrh 114 pana Kellyho. Pro. Proti. Přijato. A můžeme hlasovat unblock o ITRE 16, 18, 19, 20, 21 dohromady unblock. Ano. Výbor ITRE, všechny návrhy unblock. Ne. Dobře. Ano. Takže unblock 16 až 21. Kdo je pro? Proti. Takže všechny jsou přijaty. Návrh 116 eh, k odstavci 12 pro. Ne, elektronicky, pardon. Hlasujeme o 116 elektronicky. Konec hlasování. Přijato 20 k 12. 115 pro, proti, přijato. ITRE, odstavec 7 pro, proti, přijato. Nyní návrh 120. Aha, ten byl stažen. Návrh 118 pro, proti, přijato 117 pro, a ne, budeme hlasovat elektronicky. 117 elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. A přijato 23 hlasů pro, 12 proti. 119, to je e, jazykový návrh. A nyní odstavec 16, nový. Máme zde návrhy 121 a 123. Kdo je pro? Proti. Přijato. E, Jury 14 pro. Proti. Přijato. ITRE 1 pro. Proti. Přijato. 125 paní Turunen pro. Proti. Jury 8 pro, proti, přijato. Jury 17 pro, proti, přijato. 126 paní Turunen pro, proti, přijato. Mm, a nyní výbor Jury 5 až 10 amblok. Lze pro? Ne, 5, 6, 10 amblok. Ne, vy nechcete amblok 5, 6, 10. Nebo? Ne, ne, no block. Takže samostatně o pětce bude pro, Jury 5 proti, přijato, Jury 6 pro, proti, přijato, 10 pro, proti, přijato. E, návrh 127, paní Turunen. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 128 hm, pana Rošfora, pana Kolicmana pro. Já myslím, že tady bychom měli hlasovat elektronicky, takže hlasujeme o 128 pana Rošfora, Kolicmana. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto 21 hlasů proti, 12 bylo pro. Návrh 129 pana Žuvena, pana Legripa. Hlasujeme elektronicky o 129. Hlasujeme o 129. Konec hlasování. Přijato 17 pro, 16 proti. ITRE, odstavec 22 pro, proti, přijato. Návrh 130, 131, 132, kdo je pro? Ne, ne, ne, hlasujeme elektronicky 130 až 132. Hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 7 proti. 133 stažen, 134 pana Krolicmana, pana Menderse pro, proti. Přijato, Jury 3 pro, proti. Přijato, 136 pana Krolicmana. Hlasujeme elektronicky o 136. Konec hlasování. Přijato 20 hlasů ke 13. A nyní máme 135, 137, to je doplnění, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 5 pro? Proti? Přijato. 139 pana Grecha. Hlasujeme o 139 elektronicky. Konec hlasování zamítnuto. Dživ. 138, paní Turunen. Hlasujeme o 138 elektronicky. Konec hlasování. Zamítnuto 19 hlasů bylo proti, 15 pro. pro. Jury, odstavec 19. Kdo je pro? Proti. Přijato. 140. Kdo je pro? proti, přijato. 141 pro, proti, přijato. ITRE 25 pro, proti, přijato. Jury 9 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 6, kdo je pro, proti, přijato. A nyní se dostáváme ne, 142 nebylo v kompromisu, takže kdo je pro, proti, to. Takže nyní se dostáváme k Jury 18 pro, proti, přijato. 146, e, kdo je pro, proti, přijato. 148, zpravodaje pro, proti, přijato. Můžeme o další hlasovat unblock? Všechny návrhy Jury ITRE, takže kdo je pro, proti, všechny byly přijaty. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, přijato. Takže nyní se dostáváme k ITRE, odstavec 12, kdo je pro, proti. Aha, ještě jednou, kdo je pro 12, kdo je proti. Přijato. Jury 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. 105.3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže nyní se dostáváme tímto k, k ITRE odstavec 8. Můžeme vzít ty návrhy ITRE en bloc. Kdo je pro? Proti? Takže všechny byly přijaty. Nyní 158 zpravodajek, kdo je pro, proti, přijato 160 mm, odpadá, 159, 159, 159 asi, myslím, elektronicky musíme hlasovat o 159. 159. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. 161 pana De Jonga. Kdo je pro? Proti? Přijato. 164, hm, 165. Doplnění. Kdo je pro? Proti? Přijato. 166, 163. Kdo je pro? Proti? Přijato. 162. Hlasujeme elektronicky o 162. The vote is closed. Konec hlasování. Zamítnuto 15 bylo pro 19 proti. A nyní jsme u úvodních ustanovení preambule. 14. Hm, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Proti. Přijato. 16, 17. Kdo je pro? Proti. Přijato. 18. Kdo je pro? Proti. Přijato. Návrh 19. Pro. Proti. Přijato. Návrh 20, 21. Kdo je pro? Proti. Přijato. A Jury. A pro je pro. Proti. Přijato. ITRE, ustanovení A, pro, proti, přijato. Nyní úvodní ustanovení C, číslo 22, je pro, proti, přijato. ITRE, ustanovení B, pro, proti, přijato. Nyní můžeme hlasovat o e, D a E dohromady. Návrhy ITRE ano, bude pro, proti, přijato. A nyní návrh 23 pana eh, De Campos, kdo je pro, proti, přijato. Na 24, 25 tudíž odpadají, dostáváme se k itere C, pro, proti, přijato. Návrh 26, kdo je pro, proti, přijato. A e, návrh 27, kdo je pro, proti, přijato. Jury B pro, proti, přijato. ITRE je, kdo je pro, proti, přijato. A nyní ustanovení E a nové, návrh 28, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 30, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 29 jako doplnění, kdo je pro, proti, přijato. A nyní můžeme vzít ty výbo- eh, návrhy Jury a Itre Amblok. Souhlasíte pro? Proti? Přijato. Takže ty tři byly přijaty, tedy D, J e a F. Nyní 31. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 32. Pro? Proti? Přijato. Návrh 33. Pro? Proti? Přijato. 35. Pro? proti, přijato 34. Eh, proti, schváleno. Ehm, Jury E, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, přijato 37, kdo je pro, kdo je proti, přijato 39, kdo je pro, a zahajujeme hlasování k 39 39. Končím hlasování, přijato 20 k 14. Návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 více proti, 42, eh, kde je pro, kde je proti zamítnuto, 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 proti 15 pro. Ehm, návrh 38. Zahajuji hlasování k návrhu 38. Končím hlasování. Zamítnuto 16 pro, 18 proti. A nyní unblock hlasujeme Jury, F, G a I, kde pro, kde proti, přijato. Návrh 43, kde pro, kde proti. Schváleno 44, kde pro, proti, přijato tre, úvodní ustanovení H, kde pro, kde proti, přijato 45, kde pro, kde proti, přijato 46, paní McClarken, eh, oddělené hlasování, první část, eh, kde pro, kde proti, eh, přijato, druhá část, zahajuje hlasování k druhé části 46. Možná tady se hlasuje pomaleji. Uzavírám hlasování. Eh, přijato. 22 hlasů pro 7 proti Jury eh, C, Jury H a ITRE 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Přijato. 48 pro? Proti? Přijato. A dostáváme se k citacím. Eh, ne, to nemusíme dát k hlasování. Eh, nerad vás klamu, ale je to tak. A dostávám se k návrhu zprávy jako celku. Zahajuji hlasování eh, k celé zprávě. Končím hlasování. Přijato 32 hlasů pro a nikdo proti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu Ariasovi a stínovým zpravodajům. Jsme velice rádi, protože toto bude velice důležité pro naši práci. Vážení kolegové, kdo opouštíte sál, prosím, opuste jej v klidu. Máme trošku dilema, protože eh, na seznamu řečníků panu Švábovi je os, osm eh, zájemců a zároveň chci, aby nám pan Šváb nabídl novou zprávu a pak v 11.30 nás čeká jednání koordinátoru. Pan se eh, nebudete na červencovém zasedání, je tomu tak? Já bych vám raději dal více času, anebo pokud chcete uvést tu svoji zprávu stručně. Uh, well, can I propose the following? Dovoluji si tedy tento návrh. Nemáme dost času na plnou diskusi se stínovými zpravodaji, ale zároveň chápu, že chcete uvést eh, svoje základní představy. Eh, proto máme několik alternativ. Buď tedy eh, to ponecháme až na 12. 7. anebo dám každému jednu minutu, abyste o návrhu pana Švába hovořili nyní a pak vy stručně uvedete svoji zprávu potvrdím náš postup. Pan Šváb jistě poslouchá. Každému eh, eh, paní Kurecebel, pan Abad, pan Arias dosta, eh, ten odešel. Pan Lechner je tady. Pan Kretzberg. Kaniety Sul, Suli a paní Vanju. Každý dostanou jednu minutu aby se vyjádřili a pak dám slovo panu Kronkovi eh, a eh, abychom to stihli tak, abychom měli možnost, eh, aby nám paní Šaldemos uvedla svoji zprávu. Paní Krancebil, jedna minuta, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, já mám otázku pro zpravodajku je Hovořili jsme o struktuře a byl to takový defetistický přístup, že se vše zhoršuje, nemůžeme to přijmout. Zajímalo by mě, jaká je sociálně demokratická vize, jaký máte konkrétní návrh, kde máte konkrétní filozofii, protože jsme slyšeli srovnání s francouzským právem, německým právem, ale máme tady 27 členských států. Tady nejde o nějaké právní cvičení ve srovnání eh, právních úprav. Snažíme se nabídnout lepší ochranu našim spotřebitelům spotřebitelů a utvořit takový systém, který by byl výhodný také pro malé společnosti. Kde máte vizi, pane, paní Gepard? Paní Gepard není zpravodajkou. To si, že se jistě k tomu vyjádří. Teď je pan Lekner, prosím. Děkuji budu stručný, chtěl jsem říct několik věcí. Chápu to, co jste říkal, lá paní Gebhardt, ale myslím, že jste přehlídla, přehlédla, že harmonizace znamená také zlepšení práv spotřebitele na evropské úrovni a vy jste vlastně evropsky zaměřená, proevropsky zaměřená. Takže to by mělo být jasné, pokud budeme postupovat tak, že ať je to ta skrytá vada, anebo ty jiné věci, že když se nebudeme dotýkat ničeho, jiné, ničeho z toho, tak to můžeme rovnou zavřít tak jako tak pochybuji, jestli při té velké složitosti toho obsahu jestli bychom to mohli zvládnout. Já mám velký respekt k národním tradicím, národním tradicím občanů, práva občanů. Myslím si, že při tom, jak je složitý celý ten problém, jsem toho názoru, že ten návrh pana Švába to vylepšil, poněkud to zkrátil, ale myslím, že to není průchodné ani v parlamentu, ani v radě. Myslím, že by se to celé mělo ještě zlepšit. Třeba například ta směrnice na eh, ochranu spotřebitele má jen co málo dělat s těmi ostatními věcmi. Myslím, že se velmi točíme v kruhu mezi návrhem komise a dalšími věcmi jsme spoustu věcí zapomněli. Neustále se vracíme ke stejným věcem, neustále se opakujeme. Podle mého názoru bychom to měli tedy udělat tak, že pokud si nejsme jistí, nejsme si bezpečně, bezpečně jistí v něčem, měli bychom se shodnout na tom, co jsme měli dosud. Měli bychom k celému tomu problému přistupovat opatrněji a krůček po krůčku. Děkuji vám, pane předsedo. Já mohu říci asi tolik. Raději než eh, tento komplikovaný postup eh, potřebujeme na tomto místě spíše eh, srozumitelnost v textu, potřebujeme rovnováhu mezi zajištěním práv spotřebitelům A to zároveň nemůže být použito jako výmluva pro podkopávání situace malých a středních podniků, zvláště v sousedních zemích. Je důležité, aby se spolupracovalo na jednotném trhu. Proto se musíme snažit zajistit, aby tedy eh, ekonomická práva byla chráněna. Tady hovoříme o konsolidaci základních práv. Děkuji, pan Šivan. Pane předsedo, nejprve Dovolte, abych vám řekl, že já vím, že nejste sice kouzelník, ale my ten text jsme dostali pozdě, je to komplikované, komplikovaný text a máme na to minutu se vyjádřit. No, ta výměna názorů je čistě teoretická. Dobře ale to velice komplexní návrh eh, a zde jsme slyšeli eh, kritiku na adresu zpravodaje, ale mm, to já bych ne, vůbec nemohl dělat zpravodaje k takovému tématu. Je to strašně komplikované. Ideální systém je úplná harmonizace, to znamená spotřebitele, Eh, a i ty, eh, ty obchodní eh, tedy subjekty, firmy by podléhaly jedním pravidlům, ale ono to nejde, takže musíme to nějak tak dát dohromady, nějak to slepit a nakonec to, ten výsledek je špatný. Nicméně v takové směrnici, je to návrh, pardon, eh, návrh směrnice o ochraně spotřebitele, tak nelze si představit, že ten finální výsledek zhorší práva spotřebitele, jejich postavení, to je špatné. Kdybych měl více času, tak bych vám dal pár příkladů toho, kde to lze zlepšit. Ale já jsem docela optimista, protože je to v našem zájmu zlepšit tyto články, třeba článek 5, doplnit tam dodací lhůtu, adresu, telefon pro poprodejní servis. A článek 12 to je opravdu téma, kde se zhoršuje právo spotřebitele. A článek 46 bis, o tom hovořil pan Rošfor, já zcela souhlasím s jeho analýzou. Článek 27, eh, to je to eh, přiměřené opatření. To je docela komplikované a já myslím, že zde bychom měli mít dostatek času, abychom diskutovali po článcích a mm, Eh, protože tady to je vlastně eh, taková tedy pouze eh, inventura, ale to nestačí. Mi. Mm, ten ďábel, ďábel je tedy v detailu, ten problém je v detailech. Pane Žovanheje, já plně souhlasím, není to ideální, ale problém je také v tom, že jsme nikdy neměli ve výboru dost času, to jsem zdůraznil těm, kteří připravovali harmonogram, ale ještě máme hodinu a 45 minut pro diskusi a to 12. 7 od 16 hodin a doufám, že tam budete. A také jsem už eh, naznačil, doufám, že to pan Šváb také pochopil, že teď vidíme celý konsolidovaný text všech článků a že tedy bude možné diskutovat nejprve o té struktuře a ve skupině EPP musím zdůraznit, že pan Švab již má pracovní skupinu, která pracuje, takže jistě můžete nabídnout takový obecnou linii. Pan Abart se vrátil, tak ho vrátím na seznam řečníků. Jste tam vzadu na seznamu řečníků, ale nejprve slovo paní Vaniu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Abych zareagovala na pana Živena. Ano, já eh, eh, se pokusím k tomu přistupovat velice eh, skromně, protože já mám velké intelektuální limitace, protože čím mám dojem, že ta diskuze jde dopředu, tak tím je mi to méně jasné s postupem diskuze. Já mám dojem, že především pokud jde o o ty smlouvy na dálku utavřené, tedy mimo provozovnu, tam je to úplně komplikované. Poté, pokud jde o služby, tak zde je velká nejistota, právní nejistota kolem toho. A kapitola 4, zde se obávám, že ta úroveň ochrany bude nižší než to, co máme. A zde já to vidím po Evropsku. Já si myslím, že především máme na mysli nové členské státy, kde ta ochrana není dostačující a kde bychom ji měli zlepšit ano, skutečně je tam hodně věcí, které lze zlepšit a skutečně bychom měli jít článek po článku, třeba článek 26. Tady mám poznamenáno, že spotřebitel nemůže požádat o e, zrušení smlouvy, e, pokud je tam vada menší a to menší to, co to znamená? To závisí na, na eh, té úrovni ochrany, tak jak se to definuje v členských státech. Já přiznávám, že tomu nerozumím, je to pro mě úplně nejasné, vákní a já myslím, že váš návrh, pane předsedo, možná postupně eh, mm, se zabývat celým textem, jakmile to bude všechno přeloženo a eh, poté, co se sejdou stínoví zpravodajové, tak snad to bude jasnější, protože toto je velice zásadní norma. Uh, děkuji, paní Vanil. Pan Abad, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. K tomuto textu nejprve několik věcí bych řekl. První, myslím si, že stejně jako řekl Robert Rochefort a další, tak mm, ten eh, postup je zajímavý, je pragmatický, ale já s váma nesouhlasím, paní Gebhardt. Vy říkáte, že návrh pana Švába je horší nebo že to je krok zpět eh, ve světle toho původního návrhu komise. Ne, naopak, já si myslím. A ještě bych vám řekl, že je nutné abychom zde nejenom měli čistě právní pohled na věc, protože Eh, tady je jedno slovo, které tady vlastně se tady nevyslovilo, to je přeshraniční obchod a o to jde v té směrnici. To znamená reagovat na nárůst obchodu přes hranice a nemůžeme se na to dívat pouze jako právníci a um, zabývat se těmi právními mechanismy. Nesmíme zapomenout na ekonomický přístup. Naším cílem je za prvé, aby pokud ta, takže tato směrnice musí vést ke zlepšení obchodních výměn, ale nejenom pro spotřebitele, i pro hospodářské subjekty, pro firmy. A pokud to tak nebude, tak je to k ničemu, mm, protože musí to mm, reagovat na ten nárůst obchodních výměn. A za druhé, je nezbytné, alespoň pro nás, pro francouze, eh, že ne, není harmonizace bez ochrany. To je eh, evidentní. Nemůžeme si myslet, že je, budeme dělat harmonizaci pro harmonizaci. To ne. Eh, dnes Evropané nechtějí více. A my ve Francii máme za to, že musíme zlepšit harmonizaci. Ano, já vím, tady se hovořilo o té maximální, minimální, u různých článků, k tomu se nebudu vracet teď, ale pokud je o celkovou filozofii návrhu, tak ta harmonizace nemůže snížit míru ochrany. To jsou ty tři body. Víte, že ve francouzském právu máme určité problémy jako skryté vady, jako ta desetiletá mm, eh, garance, jako je, eh, jsou ta vynucená opatření a vynucený výkon, vynucený výkon opatření. A zde je třeba tedy mít pragmatický přístup především k těm nekalým praktikám, to znamená k těm klauzulím, které zneužívají slabou stranu smluvní. A tato směrnice se musí tedy zaměřit na především na eh, ty smlouvy, tedy smlouvy na dálku a smlouvy uzavřené v provozovně, protože protože to je zdrojem toho růstu obchodních výměn. A teď končím. Skutečně to je důležité. Já bych chtěl připomenout, že jsem dal každému jednu minutu. Vy jste tady v té chvíli nebyl, ale rozhodně budete mít ještě příště příležitost se k tomu vyjádřit. Vy jste tady nebyl, když jsem tady upozorňoval, že každý má jenom minutu. Yeah. So, to se omlouvám. No dobrý. I'm sorry. I'm calling you, Tuba. Yeah. <laughs> o, je mi líto. No, minuta na to, aby člověk vysvětlil názor eh, na směrnici, no to mm, asi je trochu krátké. Jenom ještě jednu věc. Já eh, souhlasím s kolegyní, která hovořila o lhůtě pro pozměňovací návrhy. Je třeba, abychom měli čas je vypracovat alespoň mm, dva, mm, konec 20. Eh, září nebo konec září, až abychom mohli řádně vypracovat. Ano, je mi líto, vzhledem k tomu, že máme ještě jeden bod, tak chci umožnit ještě o tom hovořit. Budu hovořit samozřejmě také o harmonogramu a nyní dám slovo zástupcům komise, pan Prong, a pak ještě zpravodajům. Děkuji. Vím, že nemáme čas a je to velice náročná, složitá záležitost. Co se týče komise, tak se domníváme, že to je dobrý základ pro kompromis. A ten najdeme v tomto dokumentu. A e, když naslouchám té diskusi, tak vidím, jak důležité je mít na paměti celou strukturu toho dokumentu, ale zároveň sledovat jednotlivé články, protože když odkazujete eh, něčím na něco jiného, uvidíte, že takové právo se nesmí ztratit, nesmí zminět, zmizet. To je náš základní názor. Pokud tedy přesunete tu odpovědnost na členské státy, je to logické, že se tomu členské státy musí věnovat. A pokud se Eh, v té minulé situaci předpokládala nějaká minimální úroveň ochrany, je logické, že ta minimální úroveň ochrany zůstane zachována, ale někdy je to obtížné zrealizovat technicky komise by měla ještě řadu technických připomínek a pokud mi dovolíte, rád bych tyto připomínky zaslal písemně zpravodaj, a sekretariátu, aby ty technické připomínky pro vás byly plodným zdrojem pro další diskusy, protože jich poměrně hodně a většinou se zabývají chybějícími odkazy například nebo eh, chybějícím poukazem na implementaci a tak dále. Já to tady nebudu rozebírat podrobně, ale komise to vidí tak, že je důležité, aby byla zajištěna flexibilita pro členské státy. Jak asi víte, původní návrh jim dával méně flexibility než ten současný, ale právě tato opatření by měla umožnit účinnou a úměrnou ochranu spotřebitele protože ne vše, co se nazývá ochranou spotřebitele, jí skutečně je. A proto navrhuji systém, v rámci něhož by si členské státy musely eh, tedy být schopny prokázat, že ten systém funguje. A na závěr eh, komise ještě jednou zdůrazňuje, co zdůrazňujeme pořád, že se setkáváme se stížnostmi spotřebitelů, kteří nedostanou to, čeho si zažádají a objednají přes internet, prostě protože ta dodávka není zajištěna z právních důvodů. Myslím si, že i tento problém bychom měli projednat, tedy jde o otevření těch trhů, které jsou z právních důvodů dnes uzavřené. A pokud by se nám toto podařilo, Eh, tak alespoň za komisi si myslím, že bychom se dostali do situace, která by byla přínosná pro všechny, tedy jak spotřebitele, tak výrobce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Pronku. A nyní dám slovo eh, zpravodaj, abych to schrnul a zároveň si ještě potvrdíme harmonogram a další kroky. Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat na kolegu Rošvora, který hovořil o změně směru. Myslím, že je to skvělé srovnání. Myslím, že to všichni můžeme vyřešit uspokojivě. Druhá věc je ta věc struktury. Možná, že jste to špatně pochopili, protože eh, ty slajdy, které jste dostali eh, vytištěné, je pouze konečný stav a ne výstavba. Malkome, já jsem velmi vděčný za to, že jsi to zde řekl. Ta výstavba je stejná jako to, co jsem zde představil před třemi týdny. To se týká i paní Gepardové. možná, že byste si to měla pročíst. U kapitoly 2 a 3 ty byly zelené Dále čtyřka a pětka, ty byly smíšené, červené a zelené. A dnes jsem hovořil pouze o té druhé části a i na tom vidíte, že ta struktura zůstala stejná. První část ve své konsolidované verzi vůbec nezůst- se nezměnila. Ta, tu část už máte, ta se nemění a dnes jsme k tomu přidali tu druhou část. Nevím přesně, eh, čeho bych se měl teď chopit, co bych měl zmínit. Eh, Bylo mi řečeno, že bych měl přesně poslouchat stínové zpravodaje a to, na čem záleží kolegům. To jsem udělal a chápu se toho, co řekla kolegyně Turnenová. Paní Gebhardová, slyšel jsem od vás, že nereaguji na kritiku kolegů. Uh, dnes ráno jsem vám představil svůj návrh. Neříkám, že je perfektní, neříkám, že všechno vím nejlíp sám, ale řekl jsem, že jsem se tomu hodně věnoval, odvedl jsem hodně práce a nyní vám prezentuji plody své práce. Samozřejmě můžete navrhovat změny a já jsem připraven s vámi o tom diskutovat, ale můj předposlední bod je následující. Měli bychom být opatrní a neměli bychom při té diskuzi tak nějak fantazírovat. Nechtěl jsem zrušit right to reject, také není zrušeno. Možná, že vám to není úplně jasné, možná, že si to můžeme ještě vyjasnit. Například jsme zde měli anglického průmyslníka, který ke mně přišel a řekl, proč jste to vlastně nezrušil. Takže jedni říkají tohle, druzí říkají tohle. Já myslím, že bychom se měli přesně na to podívat a e, promyslet to, jestli bychom to měli zrušit nebo ne. Ty skryté vady, stejný případ, ty zůstaly zachovány stejně jako right to reject. A pokud členské státy nebudou chtít nic změnit, vůbec nemusíme přemýšlet nad tou otázkou paní kolegyně Turnerová, kdo prověří tu přiměřenost je sam, důležité samozřejmě že v jednotlivých případech ta přiměřenost musí být prověřena, ale to už je provozováno dnes a proto se odvolávám na Evropský soudní dvůr, který tu prověrku dělá a bude to tak dělat i v budoucnu kolega Rochefort poukazoval na tom, že bychom možná mohli vylepšit formulaci, s tím souhlasím, s tím naprosto souhlasím. A na závěr k tomu harmonogramu, a tomu se budu ještě jednou věnoval. Dnes jsem řekl, máte před sebou všechno, jednu část jste měli před dvěma týdny, jednu část máte dnes, je to tradiční text ve dvou sloupečcích, ten bude dnes v Němčině, paralelně to nemohlo být pře, eh, roženo, takže do tří měsíců ode dneška eh, to bude všechno k dispozici. Máte spoustu času a potom se budu těšit na všechny pozměňovací návrhy, jak řekla paní Koraca Bild a děkuji za skvělé podněty. Uh, uh, Co se týče harmonogramu, tak chci jenom potvrdit, že nás čeká další diskuse, a to 12. 7. Eh, zatím je nastavena na 16 eh, hodin po jednání o belgickém předsednictví a eh, kolegové tedy, je to, bude to hodina a tři čtvrtě, kolegové tedy budou mít příležitost toho 12. se vyjádřit důkladně, paní Turner? Já se chci vyjádřit k harmonogramu. Nerozumím německy a proto konsolidovaný text se mi dostane možná jeden, maximálně dva týdny před začátkem letních prázdnin, ale ten konsolidovaný text, kde bude tedy možné to srovnat eh, s návrhem komise, nepřijde dostatečně včas. V reálném čase eh, nám tedy zbydou pouhé dva, tři týdny na přípravu pozměňovacích návrhů. Není to moc a proto chci na vás apelovat, Ehm, vzhledem k tomu, že musíme konzultovat nejrůznější subjekty, organizace, podniky a tak dále, předseda, ehm, vyjednávání o harmonogramu. Tam bych doporučil rovnou se obrátit na zpravodajku. Ehm, nevím, zda bude souhlasit s mým návrhem. Teď máte celý text k dispozici proto by bylo vhodné, kdybyste se společně dohodli na základní struktuře tohoto návrhu, protože díky tomu se pak pozměňovací návrhy budou předkládat lépe, budou to jas, bude to jasnější, když bude jasná ta hlavní filozofie, jinak se to vše zkomplikuje, zvláště například spojování kapitol dohromady. Pokud se na tom shodnete, eh, tak je potřeba v tom mít jasno, než se budou podávat pozměňovací návrhy a dále. Konzolidovaný text eh, ve skutečnosti, říká paní Trner, že je to s naší, na druhou stranu eh, opravdu je s naší to sledovat v textu konsolidovaném, než v tom textu, kde jsou dva sloupce. My jsme vynaložili velké úsilí na to, abychom připravili ten konsolidovaný text a myslím si, že pro tak eh, složité a komplexní změny je to velice užitečný nástroj. Máme tedy teď k dispozici celý text, hm, včetně té více sloupcové struktury která je znázorněna graficky a myslím si, že až toho 12. července budeme mít možnost o tom jednat podrobněji. A další záležitost, o které by mohli koordinátoři uvažovat, je, že máme nastavené jednání 2. září, kde se má hlasovat o rozpočtu a tam můžeme doplnit toho 2. září ještě krátkou diskusi na toto téma. Ehm, a termín eh, pro podání návrhu je 13.9., takže ta příležitost projednat to tam jistě bude, ale je to na vás, se to projednala s panem Švábem a ehm, tento bod tedy uzavírám. Děkuji mnohokrát a Nyní bych přešel k další zprávě z vlastní iniciativy a chtěl bych, aby paní Šaldemose uvedla tuto problematiku sama. Jde um, o bezpečnost výrobku a dohled nad trhem. Děkuji, pane předsedo. Možná chvíli počkám, aby mohli ostatní kolegové, kteří chtějí opustit sál, odejít v tichosti. Dobře, začnu nyní. Dohodli jsme se, že sestavíme zprávu z vlastního podnětu IMCO, která se bude týkat změny směrnice a obecné o bezpečnosti výrobu a dohledu nad trhem. Obě věci totiž spolu úzce souvisí. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku byla přijata v prosinci roku 2001. Nyní musí být implementována od roku 2004 v jednotlivých členských státech. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků definuje obecnou bezpečnost výrobků na trzích v Evropské unii. Evropská komise pravděpodobně rozhodla, že v roce 2001 dojde k určitému dohledu, prověření tomu, jak je tato směrnice implementována a už nyní dochází k určitým slyšením a k určitým konzultacím se zúčastněnými stranami, aby se zjistilo, kde jsou problémy. My ve výboru bychom se také měli tedy vyjádřit k obsahu takové nové směrnice o obecné bezpečnostní výrobku. Měli bychom se vyjádřit k tomu, kde je je potřeba upřesnění, kde je potřeba směrnici zlepšit a tak dále. Ale nejde samozřejmě jen o tu směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. Musí být zajišťována obecná bezpečnost výrobků, to je základní legislativa. Mnozí z vás vědí, že v minulém funkčním období jsme pracovali na balíčku o zboží, který by stanovil nový zákonný rámec. Jde o dohled nad trhem. Tento balíček byl schválen v červenci 2008 a platí od 1. ledna tohoto roku. Zabývá se tím, jak by měl dohled nad trhem probíhat, jak můžeme zaručit, abychom měli bezpečné produkty na trhu. A v současné době při, dochází k určitému překrývání k tomu, co se požaduje od úřadů, které budou dohlížet nad trhem a od, spod, od výrobců. Takže na jedné straně je ta obecná bezpečnost výrobku a na druhé straně je ten balíček o zboží. Nám v této zprávě jde o tady ten překryv proskoumat to, jak eh, to spolu souvisí, jestli je tam velké překrývání, anebo jestli v těchto ustanoveních jsou ještě určité zákonné mezery. Musíme totiž zaručit, aby úřady pro dohled nad trhem a také výrobci měli jasno v tom, která pravidla platí, platí pro bezpečnost výrobků. Máme harmonizovanou oblast, neharmonizovanou oblast, to je to jedno, ale v tom samotném ten rozdíl netkví. Máme ještě rozdíly mezi produktovými skupinami každém případě tady máme ten balíček nebo ten nový legislativní rámec a potom tu směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. A kromě toho také ještě máme jednotlivé směrnice o harmonizaci jednotlivých odvětví, například směrnice o hračkách. Takže na vnitřním trhu máme mnoho směrnic, mnoho pravidel, které definují bezpečnost trhu a také stanovují pravidla pro dohled nad trhem. Platí tedy řada různých pravidel. A to samozřejmě pro úřady, pro dohled nad trhem znamená určité nebezpečí. Právě to, že máme tolik těch pravidel, teď se musíme soustředit na to, jestli naše pravidla stačí, jestli dávají nějaký smysl. A to je vlastně jeden z cílů této zprávy. Ale jak jsem řekla, nejde pouze o jednotlivé legislativy, o jednotlivá pravidla. My ve výboru IMCO jsme se také několikrát zamýšleli nad situací úřadů pro dohled nad trhem v Evropské unii. V březnu se pravděpodobně objeví zpráva, která nám ukáže, že některé eh, členské státy neposkytly dostatečné prostředky pro to, aby byla, bylo možné provést eh, určitá opatření pro dohled nad, trh, nad trhem. Několik indikátorů už naznačuje, že členské státy prostě nemají dostatek prostředků, aby to mohly zajistit, takže i na to se musíme podívat, i tím se musíme zabývat. Z toho důvodu navrhuji, abychom zpracovali tři části. Tak eh, zaprvé se podíváme na to, jaká je situace vztahu mezi novým legislativním rámcem a směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků. Zaměříme se na to, kde panují různé požadavky, různé definice eh, pro výrobce, pro dovozce, jak definujeme riziko, u té obecné bezpečnostní výrobku a v také tom legislativním rámci, jestli se ty definice shodují a jestli to má nějaký význam pro bezpečnost produktů. Podíváme se na to, jestli je spotřebitel dostatečně chráněn, jaké požadavky jsou kladeny na národní úřady a tak dále a tak dále. Takže podíváme se na to, jak to vypadá s těmi vztahy mezi směrnicí o obecné bezpečnosti výrobku a legislativním rámcem. Další věc, na kterou se budeme soustředit, je ten dohled nad trhem. Mají členské státy určitá omezení, která jim brání v tom, aby zavedli dobrý dohled nad trhem. Probíhá to celé ekonomicky, e, efektivně. E, máme dostatek požadavků na to, abychom zajistili efektivní dohled nad trhem. Máme dostatek opatření, máme dostatečný počet legislativních opatření, abychom zajistili, že trh, na trh bude dohlíženo například u internetových eh, výrobků prodávaných po internetu a tak dále. Takže jak funguje ten dohled na trhem, to je druhá věc. A na závěr ten konkrétní obsah směrnice o obecné bezpečnostní výrobku. I na ten obsah bychom se měli podívat, jestli například potřebujeme přísnější pravidla v této oblasti. Například eh, zpětné sledování výrobků. Nedávno jsme zde měli příklad ze Spojených států. Tam panují nová pravidla o to zpětné sledování produktu. Musíme se zaměřit na to, jestli naše ustanovení jsou dostatečná, nebo jestli bychom se měli inspirovat ve Spojených, Spojeném království. Můžeme si také všimnout toho, že různá ustanovení mají různé interpretace ve členských státech. Včera jsme měli slyšení o standardizaci. I zde se v naší směrnici o obecné bezpečnosti objevuje určitý požadavek standardizace. Musíme se tedy zaměřit na to, jaká standardizace je eh, nutná, jak to vypadá se standardizací v jednotlivých eh, směrnicích, jak to vypadá ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků a na tyhle ty všechny věci se musíme podívat. Další věc, která je důležitá, je, že budeme mít nové procesy, pokud si všimneme, Eh, nebezpečných produktů ve vnitřním trhu. Máme zde nové postupy, které jsou platné už asi jeden rok a možná, že bychom se měli zaměřit na to, jestli bychom měli prodloužit nebo zkrátit ty lhůty, které máme k dispozici. A kromě toho je zde ještě celá řada dalších věcí. Já jsem vám chtěla tedy ve stručnosti jenom říci, čím vším se budeme muset zabývat, abyste si udělali takovou představu. V současném okamžiku Eh, jsem už hovořila se stínovými zpravodaji a zadali jsme vypracování takového stručného eh, dokumentu, který by se měl věnovat základním otázkám, kterými se budeme muset Eh, zabývat. Tento dokument budeme mít k dispozici na konci září, 29. a 30. září budeme mít další zasedání našeho výboru a zhodli jsme se na tom, že uspořádáme také workshop. Do té doby tady budeme mít ten dokument, který budeme mít před sebou a potom budeme přesně vědět, jaké jsou opravdové problémy této problematiky. Potom tedy k harmonogramu 11. říjnu zadám svůj návrh zprávy do překladu a na konci října o tom budeme moci opět znova diskutovat. Pozměňovací návrhy budou moci být předloženy do konce prosince. Očekávám, že v lednu 2011 budeme o té zprávě hlasovat. Máme do té doby tedy ještě čas a hlasování na plénu podle mě proběhne v únoru 2011. To je tady harmonogram, který si tak jako představuji, abychom měli dostatek času na práci. Je to velmi složité téma a proto bychom si měli poskytnout dostatek času. V současné chvíli mám před sebou ještě mnohem více otázek než odpovědí, ale doufám, že vám po letní pauze budu moci poskytnout více odpovědí. Výsledek z výboru IMCO by měl být takový, že jako výbor dáme parlamentu zcela jasná a konkrétní doporučení doporučení, která potom doručíme komisi ze strany parlamentu, proto abychom eh, měli ještě lepší dohled na trhem, aby byl bezpečný a moderní, abychom si byli jistí, že naše výrobky jsou moderní, bezpečné. To je tedy ten konečný výsledek. Doufám, že tou zprávou z vlastního podnětu budeme moci tedy nějaké podněty komisi poskytnout. Už nyní děkuji kolegům, kteří se mnou spolupracovali a jsem ochotná přijmout další návrhy kolegyň a kolegů. Děkuji. Děkuji, Kristel. Já myslím velice jasně si nám nastínila, o co ti jde. My nemáme teď moc času, kolegové. Já nechci, abychom eh, si příliš odejmuli času eh, ze zasedání eh, koordinátorů a navíc máme to tady čas do ledna příštího roku, takže žádná dlouhá diskuze teď. Já vím, že tady máme stínové zpravodaje a mm, pan Solana, paní Rojtová, myslím, ta zastupuje paní Korholu, která je stínovou zpravodajkou. Chcete k tomu slovo? Nebo máme paní Rojtovou, za paní Korholu, stínovou, pan Krojcman a zelené máme paní Rule, opět bude stínovou a pan Fox za ECR, ano, takže za pan Savini tady není a Stefane Sorou a e, Jeffan další naši dva experti, tak nevím, zdali dostanou všichni slovo dnes dopoledne, ale později určitě budou mít spoustu času. Tak prosím, paní Rojtová nejprve. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Děkuji. Paní Korhola lituje, že nemůže se zúčastnit dnešní diskuze, ale požádala mě, abych řekla toto. Ta směrnice obecné bezpečnosti výrobků a nový legislativní rámec, který zahrnuje i regulaci mm, dohledu na trhu, se překrývají a zdá se, že dohled nad trhem to je velký problém pro řadu členských států, které nemají nezbytné zdroje, aby dohled byl efektivní. Při, eh, mm, při eh, mm, této eh, tedy iniciativě bychom měli pečlivě zválit, zvážit následující věci. Za prvé, skutečně je třeba proskoumat, jak zajistit, že zde bude soudržnost mezi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobky. Tudíž bychom měli zanalizovat analyzovat, zdali bychom měli mít nadále i tato pravidla, která se liší a ta by se potom eh, vztahovala na všechny výrobky, ať jsou spotřební nebo ne. Dále Eh, normalizace podle této směrnice stávající eh, systém pro vydávání norem je třeba zrevidovat, protože ty eh, jsou příliš dlouhé a pomalé ty procedury. Dále komise hodlá i posilovat dohled nad trhem tím, že bude koordinovat národní orgány pro dohled a při fázi prošetřování a při dalších činnostech. Tato iniciativa je dobrá, ale je třeba vyhodnocovat doho- více dohloubky náklady e, těchto projektů pro společnou platformu dohledu, tak, aby to bylo konfigurováno tak, aby se neodebrali zdroje od praktického dohledu v členských státech. Specifická opatření pravidla bezpečnosti výrobků a e, implementační opatření eh, a online distribuce také by měly být analyzovány na závěrem. Je třeba i e, se podívat e, globálně na ten stávající mechanismus bezpečnosti výrobku. Zatím e, jde o výrobky, které jsou nebezpečné pro trh a je třeba tedy Eh, a to, eh, tedy eh, ten zákaz, ta procedura je na jeden rok a poté třeba to dále prodlužovat. Navrhujeme tedy, že jeden rok v podstatě by se mohl změnit na dobu neurčitou, to znamená, ten zákaz by platil, dokud ta látka se považuje za nebezpečnou. A e, také je důležité i proskoumat, jak nejlépe zabránit e, všem e, těm odlišným systémům vyhodnocování nebezpečnosti v různých členských státech. Děkuji. Ano, určitě by to bylo vhodné, kdyby to Krista měla. Pan Kreuzmann. Herr Angesichts der fortgeschrittenen Zeit versage ich es mir jetzt im Děkuji, pane předsedo. Ve světle toho, že nemáme čas, tak já myslím, že paní Šaldemo se v podstatě již poukázala na gro problému. Omezím se tudíž jenom na pár bodů. Pokud jde o dohled nad e, e, trhy v členských státech, zde je spousta nedostatků. Já jsem hovořil e, na ministerstvu hospodářství v Německu s různými experty a mm, viděl jsem, že někteří to berou vážně a jiní zase tolik ne. Neberou ten dohled tak vážně. Na vnitřním trhu samozřejmě kdokoliv, kdo chce uvádět tyto výrobky na trhy EU, tak e, samozřejmě se to bude snažit protlačit tím nejslabším článkem, tou nejslabší e, částí vnitřního trhu. A k tomu, jak to dělají američani, ti hovoří o nezávislých orgánech. A oni neumožňují eh, vstup výrobků, které nebyly vyhodnoceny nezávislým orgánem. My hovoříme o různých našich evropských značkách a podobně, ale já myslím, že by, měli bychom eh, mm, hovořit, měli bychom používat různé tedy moderní technologie v tom našem přístupu, ale určitě o tom ještě budeme diskutovat i já eh, vím, že tedy eh, dohled nad trhem je důležitá věc pro rozvoj vnitřního trhu. Tady je spousta věcí, ale k diskuzi ještě. A bylo by zajímavé tedy mm, mm, vypracovat tuto zprávu. Je velice důležitá, protože to téma je důležité pro vnitřní trh. Děkuji. Paní Rühle. Tak já mám jedno jedno heslo a sice, že se musíme soustředit na ten New Approach, to je jediné, co mě vlastně napadlo u paní Šaldemoze, ale myslím, že bychom měli tedy zapojit to překrývání. Dále mám jeden návrh, jestli bychom jako výbor nemohli udělat slyšení k tématu dohled nad trhem. Mám pocit totiž, že ve členských státech se neustále dělá, jako kdyby když jsou problémy, tam je příslušná evropská, odpovědná Evropská unie, co se týče například těch hraček nebo pípek packages, tam tedy Evropská unie, ale myslím si, že jinak eh, ten dohled nad trhem nefunguje. Myslím, že bychom se tím měli zabývat a proto se ptám, neměli bychom uspořádat slyšení k tomuto téma, podle mě velmi, tématu, podle mě je velmi zásadní. Uh, um, ano, budeme eh, konat i seminář, workshop o výsledcích studie. Děkuji, pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Šaldemoze za tuto iniciativu že se uchopila této zprávy, protože bez efektivního dohledu nad trhem, tak je to mm, čistě teorie. To, e, jakou má, jak máme bezpečné výrobky, to je teoretická záležitost. Takže proto bychom měli teď se zaměřit na efektivnější prosazování pravidel a ne přidávat další a další pravidla, což de facto e, se víceméně ignoruje potom. Proto bych rád asistoval, pomáhal při přípravě této zprávě. Děkuji. Pan, pan Šanfilivitis, prosím. Děkuji, pane předsedo, neprosil jsem o slovo. Uh, Část týmu. Ano, paní Soris, chcete něco říci, nebo až později? Tak jenom třeba by bylo dobré vědět, jak vy to vidíte, do jaké míry to zapadá do té vaší navrhované rekodifikace směrnice, pan Sorozis? Děkuji. Já chci také poděkovat paní Šaldemoze za stínovým zpravodajům velice rychle. Ano, tady myslím si, že eh, se jde správnou cestou. Diskuze byla otevřena a chci uklidnit pana Foxe, že nehodláme Eh, zavádět eh, další pravidla. Tady jde o modernizaci stávající legislativy a především zaměřit se na enforcement, na prosazování platných pravidel. Eh, pane předsedo, my vidíme, že o co tady jde, je eh, mít na to zdroje a mít rámec pro prosazování pravidel, tak aby skutečně to fungovalo lépe, je třeba eliminovat rozdíly a zmodernizovat eh, tuto oblast s cílem, aby eh, to fungovalo, aby tam bylo méně byrokracie, aby to bylo více zracionalizováno, aby to více i se uspůsobilo změněné povaze našeho trhu se spotřebním zbožím. To je vše pro zatím. A jinak jsme zcela k dispozici vašemu parlamentu, abychom eh, si vyměňovali názory, diskutovali, abychom samozřejmě i eh, také od vás dostávali podněty. Děkuji. Hmm, pan Milan by něco chtěl říct? Ne. My víme, my vás známe a také budete k dispozici. Ještě jeden bod bych chtěl říci a to, že paní Fanjuro a já a paní Komi jsme byli na zajímavé konferenci organizované španělským předsednictvím právě o globální bezpečnosti výrobků. Slyšeli jsme zajímavou e, zprávu od e, celní zprávy a jak oni e, by zapadali do, té, do toho dohledu na trhy. A, mm, takže i mm, jde o modernizaci celní zprávy, aby i mm, tyto dvě činnosti byly v souladu Chcete něco tomu říci? Děkuji, pane předsedo. Naprosto souhlasím s tím, že bychom se měli vyjádřit i k této otázce. Tam totiž bude docházet k tomu prověřování dovážených produktů. A to samozřejmě souvisí i s těmi ostatními tématy, která projednáváme. Možná, že bychom je všechny měli sebrat, tato témata, proto abychom dostali přehled o tom, co je nutné proto, aby náš vnitřní trh dobře fungoval, aby byl bezpečný pro občany. Děkuji všem za jejich komentáře a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Dobře, abych to schrnul do zápisu. Plán je seminář eh, s tím, že koordinátoři se na tom dohodnou 29. či 30. září. Vaše zpráva do překladu půjde 10. Budeme o ní hovořit 26. nebo 27. října eh, a 6. prosinec to je deadline termín. Hlasovat se bude na plenárce v lednu 2011 a doufáme, že i dostaneme návrh Stefano, eh, Stefana krátce poté. A děkuji. Děkuji za eh, dobrý eh, začátek. Tím jsme skončili tuto část schůze a budeme pokračovat eh, s normální schůzí ve tři hodiny odpoledne a kdy budeme ještě hovořit s panem profesorem Montym opět a on se velice těší a, mm, na tuto vyměnu názoru a potom paní Weiler opět Eh, ve čtyři hodiny asi eh, na výměnu názoru. A, a kolegové, kolegové, zpátky se vrátíme do 6Q2. Já se za to omlouvám, tak tady nenechávejte žádné papíry. 6Q2. A výměna názoru s panem profesorem Montym ve tři hodiny a nyní začne schůze koordinátorů. Takže prosím,